So, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass alle pünktlich um 9 Uhr hier zu unserer Ausschusssitzung. Eh, dobré dopoledne, jsem rád, že jste dorazili všichni včas. A já budu mluvit pomalu. A hned úvodem chci říci, že máme úplný jazykový režim až na chorvačtinu a irštinu. Máme tady také skupinu návštěvníků, eh, pozvala je paní Sanders, eh, jde o 12 podnikatelů eh, od Federacio Nacional de Taxpon. Doufám, že jsem to vyslovil správně. A předpokládáme, že výbor MPL pokud nebudeme v prodlení, tak bychom chtěli skončit asi v půl páté, protože Poté následuje zasedání koordinátorů a máme pak ještě hodinu času. Máme tady také e, zápis ze schůze 16. a 17. března. E, nikdo proti tomu zápisu nic nenamítal. A e, rád bych tedy přešel k bodu 4, což je souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017. Platí to pro všechny oddíly. V Máme tady eh, Jense Gajera, rád bych ho pozdravil, on je zpravodajem eh, pro souhrný rozpočet, ale kolega Gajer je někde v zácpě. Blíží se k nám pouze pomalu. Nevím, co bych tomu tedy mohla říct já. Nemáme ani žádný bod, který bychom probrali předtím, eh, protože tady máme ještě různé stínové zpravodaje k jiným bodům. A já sám nemohu podat informace k této zprávě, kromě toho pan Gajer by asi nebyl ani rád, kdybych to udělala za něj a proto vás eh, prosím o strpení a počkáme, než dorazí pan kolega Gajer a než dorazí, tak eh, přerušíme naše zasedání. Ale ti z vás, kteří jsou tady, tak eh, prosím, abyste eh, zůstali, abychom nezačínali v ještě menším počtu. Nemůžeme tedy zatím, když čekáme, navázat bodem 5 nebo přejít k bodu 5? Nešlo by to? Jo, eh, já Ano, ale nemáme tady žádného zpravodaje na dnešní dopoledne, takže... Ale mohli bychom tedy možná přejít k bodu 5, ale Znamená to v podstatě, že bych musel diskutovat sám se sebou, protože stínoví zpravodajové k mé zprávě zde také nejsou. A, a vidím, ano, Elizabeth Moran Šartě, omlouvám se. Tak ale když budeme diskutovat, tak to téma rychle dokončíme tedy, protože... Ale ukazuje se, že náš zpravodaj pro čtvrtý bod pořadu jednání je na cestě. Also kann sich's nur noch um Stunden handeln. Se může jednat už jenom o hodiny. So, liebe Kolleginnen Kollegen. Takže kolegyně, kolegové, poté, co se kolega Geir Arala eh, šťastně uvolnil z fronty, bude mít sice spoždění, všechno pod půl hodiny je mírné spoždění, tak můžeme tedy začít bodem čtyři souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 všechny oddíly. Rád bych zde srdečně přivítal Jense Gajera, našeho zpravodaje, kterému dále bez dalšího otálení předám slovo, abychom dohnali čas. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou se kolegům omlouvám za spoždění, ke kterému bohužel došlo. Normálně <clears throat> stačí abych o půl deváté vyrazil k parlamentu, ale dnes je opravdu mimořádně velký provoz, takže to nestačilo. Mrzí mě, že jsem přišel opožděně. Teď se pokusím. Řekl bych, že budu hovořit rychleji, ale to by zase bylo těžší pro tlumočníky. Tak budu se snažit být tak stručný, jak to bude možné. Co se vycházeli jsme tedy z rozpočtu, zaměřili jsme se v tom rozpočtu to, na ten spočet, který byl zveřejněný, bude zveřejněný 25. května ze strany komise. Co se týká postupu, jen velmi stručně tento návrh pod, nejprve bude předložen do rady. Rada potom ten návrh pod, zpracuje podle své směrnice ten potom, ten můžeme tedy vzít na vědomí, jen co se týká stručného hodnocení parlamentu, tak potom se tím budeme zabývat po prvním čtení v radě, čili pracujeme tedy, eh, budeme pracovat na tom návrhu tak, jak ho rada upraví. Myslím si, v následujícím na zasedáním ve Štrasburku se potom rozhodneme o naší vlastní pracovní směrnici. Já tedy už zde mám samozřejmě mnoho připomínek ze strany kolegů a myslím si, že na rozdíl mezi naším postupem týkajícím se rozpočtu a postupem rady, Čili co se rada vlastně se tím bude zabývat jako běžnou, jako běžnou agendou, kdežto my musíme zohlednit eh, určitou stávající situace v roce 2016 v kategorii 3, to je vnitřní politika, a v kategorii 4 zahraniční politika. Tam máme určité marže prosazené v rámci střednědobého finančního plánu, tedy ty horní hranice, co se týká výdajů, tak jsme byly zcela využity e, v souvislosti s uprchlickou krizí. Takže v kategorii 4 zahraniční politika jsme využili veškeré možné peníze, abychom bojovali proti příčinám eh, uprchlíků. Také do, jsme podpořili sousední státy Sýrie při zvládání eh, Eh, uprchlické krize, pro eh, zajišťování výživy uprchlíků, pro zajišťování školní docházky dětí uprchlíků a udělali jsme to též i u kategorie 3, co se týká Fondu pro azyl a migraci, ale také co se týká nástrojů pro podporu eh, a nic se sousedními státy, to znamená systém otevřených hranic alespoň udělali jsme to, co bylo možné s omezenými prostředky Evropské unie. Rada toto nezohledňuje. Takže jak jsem si přečetl ty pokyny, tak jsem se, měl pocit, že jsem se nejprve zmílil dokumentu, protože na prvních čtyř stránkách byla změněna v podstatě jen asi polovina stránky, jinak ten text uh, zcela odpovídá tomu předchozímu. Pak v tom dalším pozměnili několik eh, odstavců, ale ten úvod je v podstatě stejný. Takže prosím, žádné možné, eh, ty možné výdaje nevyužívejte až po tu horní hranici. Chceme si ještě vlastně uchovat určité rezervy pro nepředvídané události. A já, já kolegové, vidím vůbec žádnou příčinu tady k tomu když vlastně jste takováto krize, pro kterou pokud to takto bylo možno změněno, tak nevidím, abychom měnili ten postup. Všichni doufáme v to, že se politická situace v Sýrii uklidní do té míry, že tedy budou ty rozhovory eh, plodné, že dojde k příměří a Potom také se najdou další tedy mírová řešení, aby se začala restrukturizovat, ale zatím teda musíme v rozpočtu vycházet z toho, že ty peníze pro letošní rok využijeme k tomu, abychom do maximální možné míry využili ty peníze tedy pro řešení uprchlické krize aby to takto pokračovalo. Takže já doufám, že se nám v tomto rozpočtovém období toto podaří. Ekonomická situace v některých státech se zlepšila, v rámci celé Evropské unie však nikoliv. Co se týká EFSI, tak máme ještě před sebou velký kus cesty. 8 miliard euro musíme vlastně výzít z evropského rozpočtu jakožto záruku. Uh, aby vlastně investice v rámci EFSI mohly být zajištěny evropskými penězi, takže jak říkám, bylo tam 3,3 miliardy v této rozpočtové položce. I zde prostě musíme ještě najít odpovídající prostředky v rozpočtu. A já se domnívám, že ty nástroje, které jsou v rozpočtu obsaženy, musí být zcela využity, zcela mobilizovány, tak abychom dokázali prosadit naše politické cíle. Aby byla dosažena lepší evropská přidaná hodnota u těch výdajů, tak ty pokyny navrhují abychom rozpočtové prostředky, které vydáváme na některé kategorie, zejména 1A, 1B, aby tedy byly lépe propojeny s hospodářskými cíly eh, komise. Existuje zde určitá ekonomický výhled, výhled, který komise už zveřejnila na podzim 2015. Je to zpráva o růstu. Potom je zde také evropský semestr. Tam jsou ještě určité strukturální nedostatky v některých členských státech, které by se měly samozřejmě zlepšit. To by mohly být takové hlavní cíle, abychom se na to lépe soustředili. Zde by neměla se přebírat ten návrh komise, tak, jak je, ale mělo by se diskutovat o tom e, doporučení a potom rozhodnout, zda skutečně lépe zacílíme tyto prostředky. Já si myslím, že toto je vhodný postup, abychom lépe zajistili evropskou přidanou hodnotu. Samozřejmě jsou zde máme dal, ty další základní body na naší politiky Evropského parlamentu. Musíme se zaměřovat na iniciativu pro zaměstnanost mládeže. Zde vlastně komise navrhla, aby vlastně se zhodnotila situace těchto iniciativ a potom tedy využili ty prostředky tak, jak si představujeme. Uh, ta, ta jednání ještě nebyla uzavřena. Teď v podstatě čekáme na hodnocení eh, Evropské iniciativy pro zaměstnanost mladých ze strany, komise, ze strany komise. Potom se podíváme, co z toho vyplune a musíme z toho vytěžit eh, závěry v, v oblasti rozpočtu tak, aby jak nejlépe využít ty finanční toky. Potom samozřejmě chceme dále pokračovat v boji proti chudobě, to je vlastně cíl ze strategie Evropa 2020. A zde navrhuji, abychom se hlavně soustředili na boj proti chudobě u dětí. Situace, co se týká plateb, je poněkud napjatá, takže v současné době ale nestojím, nejsme tedy v takové situaci, kdyby byla nějaká velik, velká částka těch nesplacených ček, no, ale Ono to nemá až tak co dočinění s politikou, ale spíše s technikou těch finančních toků. Rád bych k tomu asi něco řekla, ale co se týká obsahové diskuse dnes dopoledne, to asi by nebylo úplně vhodné, takže jen ta informace, že nemáme až tak aktuální problém, pokud jde o neuhrazené částky. A potom se musíme, eh, to je spíše technika eh, finančních toků, ale u rozpočtu na rok 2017 se na to musíme zaměřit. Takže to jsou ty rámcové podmínky, které zde máme. Eh, budu, těším se na mm, další diskuse s kolegy z našeho výboru, o co, jaké jsou jejich představy, jejich očekávání a budeme dále o tom diskutovat. Mm, děkuji. Můžeme jde přejít k diskuzi se stínovými zpravodaji za EPP. My ehm, nezdělili žádné jméno, ale předpokládám, že to bude Elizabet. Elizabet, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji pro rozpočet za to, že nám udělal tuto tabulku, udělal tento přehled, který je podle mě zcela realistický. Vidíme z té situace, kterou jste popsal, že parlament teď nebo nikdy musí prosadit své pozice. Vzhledem k tomu, že ze strany rady tady chybí vůle. A my vás v tom plně podporujeme nemůžeme zastávat principiální pozici, že je to prostě věc jako každá jiná, business as usual, všechno se změnilo a ta změna obecné rovnováhy musí být eh, promítnuta do rozpočtu a to nám velmi leží na srdci tady v našem výboru pro zaměstnanost a sociální věci, ale je to věc, eh, která určitě dělá starosti všem mým kolegům v různých politických frakcích. Eh tomto parlamentu. Nemůžeme pracovat tak, jako jsme to dělali v minulých letech, eh, u minulých rozpočtů, protože samozřejmě ty obrovské toky uprchlíků a migrantů úplně změnily potřeby a také reakce na tyto nové potřeby, které musíme přinést. Takže to, že si budeme dále říkat, nechme ty marže, nepoužívejme marže, to nejde už to není možné. A pokud jde o náš výbor pro zaměstnanost a sociální otázky, tak je zde jeden bod, který je podle mě zcela jasný a který musíme mít na paměti. A sice máme zde tedy rozpočet na rok 2017 a také zde bude revize střednědobá revize, střednědobý přeskum rozpočtové politiky a musíme si na to dát eh, pozor na obě dvě tyto věci, abychom dosáhli svého cíle. Za prvé zde máme Evropský sociální fond, eh, to je páka pro profesionální integraci. Není to jen tak nějaký nástroj. Profesionální integrace právě ta nám umožňuje bojovat eh, proti chudobě, jde o začlenování do společnosti, takže je zcela zásadní hájit Evropský sociální fond. Iniciativa pro zaměstnanost mladých, to je jen špička ledovce. Důležitá je záruka pro mladé, protože záruka pro mladé, to je ta zásadní politika. Já vám připomenu jednu věc. Iniciativa pro zaměstnanost mladých, to je pouze taková páka pro komunikaci některých šéfů států a vlád, ale ta skutečná podkladová politika, která nám umožňuje, jak vy jste říkali, bojovat proti chudobě dětí, to je profesní integrace jejich rodičů. To znamená Evropský sociální fond. Evropský sociální fond a v jeho rámci záruka pro mladé. Právě to my hájíme. A pokud chceme, aby došlo k profesionální integraci uprchlíků, když se tedy potvrdí, validují diplomy, když eh, se propočtou ty ekvivalence, tak eh, tam eh, nepůjde o žádné marže, tam půjde o skutečnou politiku. Takže to je pro nás všechny velmi důležité a EPP v našem výboru na to bude dohlížet, aby tato politika pro profesionální integraci byla účinná, protože jinak eh, je to jen politika podpory. A to není naše vize věcí. Tyto podporné politiky, to je opravdu věc, kterou děláme, když všechno ostatní selhalo. A to my nechceme, my chceme opravdu začlenění do pracovního procesu, profesionální integraci. Děkuji, pan Perinský za SAD. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit to, co říkal pan Gajer a paní Šatě. A sice Nemáme tady prostor pro to postupovat jako do posud v případě rozpočtu na rok 2017. Dovolte mi, pane předsedo, abych se s vámi podělil také určitou obavu. Říkáme, že už nemůžeme postupovat jako do posud, ale můžeme tady sledovat, že máme tendenci tak činit poslední době parlament a instituce diskutovaly o otázkách bezpečnosti na hranicích a také o různých typech opatření pro silnější EU, tak abychom vlastně kombinovali eh, tu metodu cukru a biče. Ale eh, musíme si uvědomit, že uplatnění sociálních zdrojů souvisí právě eh, s bezpečností, s úrovní bezpečností v EU a také mm, s bezpečností v našem sousedství. Nechci to rozebírat do podrobností, ale mám pocit, že výbor pro zaměstnanost by měl hrát eh, v této diskuzi v parlamentu vůči roli. A měli bychom upozornit eh, na tyto aspekty jak parlament, tak radu. Jde o naléhavé a odlišné perspektivy, které odrážejí naše obavy. Pak ještě trochu konkrétnější připomínky. Eh, Za prvé si myslím, že bychom se měli snažit vysvětlit eh, komisi, že škrty v platbách a potom snaha zase získat tyto platby, tak eh, tento postup bychom měli ukončit. Jestliže jsme o něčem rozhodli a už to rozpočtu je, tak to bychom měli potvrdit a měli bychom v tom pokračovat. Neměla by tady probíhat takováto jednání. Souhlasím s naléhavými tématy, to znamená eh, prostředky pro Evropský sociální fond. panuje pocit, že v roce 2016 mm, nebude takový velký tlak na tento fond, ale je jasné, že mm, v roce 2017 můžeme očekávat eh, velké eh, tlaky na sociální fond a také platby z tohoto fondu. A to souvisí s dalším bodem na našem pořadu jednání, bodem 5, tedy eh, trialogem, třístrlým jednáními. A potom eh, fond pro nejzranitelnější, eh, ten neobsahuje dostatek prostředků. Pak otázka záruky pro mladé, potírání chudoby, to jsou všechno témata, které vyžadují zdroje. A také tady už zaznělo, že máme rezoluci parlamentu z 9. března, která souvisí s obecnými pokyny pro oddíl 3, rozpadaný rozpočet. A v odstavci 13 jsou velmi uh, konkrétní ustanovení, která se týkají toho, co očekáváme od komise, pokud jde o tyto priority. Pan Gajer hovořil také o um, tom riziku toho, že nám vlastně dojdou prostředky ve víceletém finančním rámci. A na to bychom neměli zapomínat, když hovoříme také o rozpočtu na rok 2017. A potom bych chtěl poukázat také na zvláštní nástroje na Fond pro přizpůsobení se globalizaci eh, a eh, prostředky vyčleněné na tyto účely. A to bychom měli vypočítat nad stropy víceletého finančního rámce, nad eh, stropy pro závazky. Jde o něco, co bychom měli řešit v rámci přeskumu v polovině období, ale neměli bychom na to zapomínat ani v rozpočtu na rok 2017. To znamená, jde o ty prostředky na platby nad rámec stropů, stejně tak jako eh, prostředky na závazky. Dále návrhy pilotních projektů a přípravných akcí. Máme pocit, že bychom si měli připravit dobrou argumentaci a návrhy, které budou podložené. A doufám, že takovéto návrhy budeme schopni předložit. Děkuji za EKR Ulrike Trebesius. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla srdečně poděkovat zpravodaji. Pan, pan Gajer poukázal sám na to, že čekáme ještě na návrh komise a teprve potom vlastně se k tomu budeme moci všichni společně vyjádřit. Pane Baraku, musel byste prosím mě nechat <laughs> pohovořit. Děkuji. Návrh zpravodaje se zaměřuje na programy, na výdaje. Nevidím tam v podstatě žádné návrhy, které bychom mohli, na peníze, které bychom mohli využít efektivně. Jeden z těch pěti principů přepracování rozpočtu EU eh, e z roku 2010 byl ten princip evropské přidané hodnoty, tak aby ta evropská opatření musí být eh, efektivnější než vnitrostátní opatření. Je tedy velice naléhavé, aby se držel parlament této předlohy, tak aby vlastně mohla EU získat také podporu občanů. Konkrétně například jde o podporu malých a středních podniků prostřednictvím programu jako COSME, to považujeme za velmi dobré je nejprve nutné provést kvalitní hodnocení, což je nutný předpoklad, předpoklad pro využití dalších prostředků. Konkrétně v oblasti zaměstnanosti je třeba, bo, je to dobré bojovat proti nezaměstnanosti mladých, to je ta iniciativa pro zaměstnanost mladých, o které se zmínil rozpočet. Já bych chtěla navrhnout, abychom pro efektivnost tohoto opatření ještě předtím přes, to pořádně přeskoumali, než vynaložíme další prostředky. Dále zpravodaj Poukázal také na boj proti chudobě a zde tedy konkrétně na ty záruky pro děti. Je samozřejmě velmi obtížné s tímto nesouhlasit, protože samozřejmě chceme podpořit děti, ale nevidíme dost dobře, jaká byrokracie nebo které orgány to budou zajišťovat, kdo by to měl financovat, takže by zde byla potřeba větší, větší přehlednost, aby to bylo jasnější. A co se týká uprchlické krize, Myslíme si, že možná pro také Evropský fond pomoci pro znevýhodněné by mohl být používán jako dodatečné financování k boji proti uprchlické krizi, protože ten zatím nepřinesl odpovídající k dobré výsledky předseda. Děkuji Marian Harkin za ALDE. Děkuji a děkuji zpravodaji za jeho vysvětlení a za to, že zde uvedl svůj pohled na věc. Já nemohu nesouhlasit eh, s ničím z toho, co zde zaznělo. Globálně se všechno změnilo a všichni říkají, že nemůžeme postupovat jako obvykle. Ale já si teď říkám, že je třeba zaměřit se na to, jaké konkrétní kroky musíme udělat, abychom eh, nedělali to, co vždycky. Pan Pirinský tady mluvil o tom, že máme rozpočet, neměli bychom ho eh, žádným způsobem se snažit eh, předělat, protože to by podle nás byla jen ztráta času, ty drobné kroky. Já si myslím, že potřebujeme nějakou radikální změnu. Ta uprchlická krize má spoustu dopadů a jeden z těch dopadů je právě rozpočtový. A rozpočet eh, není dostatečně navýše, aby mohl čelit eh, této výzvě. Paní Moran Šartě má pravdu, můžeme použít eh, prostředky, které existují, Evropský sociální fond a tak dále, pomůže to, ale rozhodně nemají dost financí na to, aby nám to všechno vyřešilo. Potřebujeme více peněz a už teď máme dost eh, závazků, takže ani ta flexibilita není dostatečná k tomu, aby se všechno vyřešilo. A já tady teď mluvím vlastně sama k sobě. Já si prostě nejsem jistá, co budeme dělat, když se sem za 12 měsíců vrátíme a řekneme si, dobře, ty kroky, které jsme udělali, tak byly úspěšné. Já nevím, co k tomu mají kolegové, ale zpravodaj Tady řekl jednu velmi důležitou věci, věc, když hovořil o tom, že musíme inteligentně směřovat evropské prostředky a já si myslím, že to je jedna z velkých výzev. Musíme se podívat na ty peníze, které už jsme vynaložili a musíme se pokusit zajistit, že přinesou evropskou přidanou hodnotu, že budou inteligentně vynaloženy. Nebudu zacházet do detailu, protože o tom budeme hovořit v následujícím bodě, který se týká trialogu. To jsou jen takové myšlenky, které mám v hlavě. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. A za zelené nemám zde žádného stínového zpravodaje. Ano, někdo se nám nehlásí. Takže e FDD, jste, tam nebyl jmenován žádný zpravodaj, NF, ani Mecot, kolega Meco to tady není. Takže tím jsme si diskusi. E, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Zde jakožto takový dobrý zvyk poděkovat. Na mě velice zapůsobilo to, co zde říkal pan zpravodaj kterému děkuji za to, za jeho eh, slova, která mi trošku nahánějí strach což v podstatě vyjádřili i ostatní zpravodajové. Hovořili zde o business as usual. Vlastně to znamená takové to, ten postup jako do posud, to znamená jinými slovy, že děláme trošku cokoliv a, a nic. Takže Chtěl bych jen potvrdit, že v kategorii 4 a 3 rozpočtu ke konci dubna z rozpočtu 2016 už jsou ty prostředky spotřebovány pro řízení uprchl- eh, toku uprchlíků, takže si kladu otázku, jak budeme postupovat v následujících měsících tedy, jak to budeme dělat, zda teda ten rozpočet eh, nakonec eh, ty prostředky rozdělíme a kde nebo je vlastně vezmeme z jiných rozpočtových linek, tak abychom dokázali čelit těm uprchlickým tokům. Velmi zajímavé také v tom, co nám zde zpravodaj říká, že naše politiky pro podporu zaměstnanosti mladých. Zde si klademe tedy určité otázky ohledně jejich účinnosti a je nejvyšší čas si je klást. Podle něj priorita, kdy vlastně Evropský parlament by měl získat pod kontrolu, rozpočet je tedy bojovat proti chudobě s cílem s agendy 2020, což paní Moren Chartier z EPP i stínový zpravodaj za SAD potvrdili. Ale na závěr, abych nehovořil příliš dlouho, tak otázka zní, zda pan zpravodaj pro rozpočet nám zde popisuje řízení rozpočtu Evropské unie jakožto eh, obrovská eh, studní černá díra, příliš dobře nevíme, co tam vlastně vstupuje a co z toho také vychází protože je tady lavina neuhrazených faktur i když přesně nevíme, co se skutečně utratilo v roce 2014 a už připravujeme rozpočet na rok 2017, tak kde tedy to oznámení příští následujícího blízkého úpadku, leda, že by teda Evropská centrální banka vytiskla zase bankovky, a veškerá ta vaše zjištění ohledně chudoby, špatné situace, zaměstnanosti mladých, integrace prostřednictvím práce, paní Maron Šartě má zcela pravdu. To by se mělo řešit ze sociálních eh, prostředků, ale to všechno má nějakou příčinu. A hlavní příčina se jmenuje sociální dumping směrnice o odloučených pracovnících, o které přemýšlíme a chceme ji změnit. Volná a neovlá... konkurence, o té jste taky nemluvili. A to všechno vlastně uvádí věci do chudoby. Doufám, že pan předseda se mnou trochu souhlasí. Obchodní dohody, o kterých jednáme, ten slavný TTIP to je prostě, to úplně opomněl pan obe, všeobecný zpravodaj a přitom já si myslím, že i to jsou hlavní příčiny naš té chudoby a té špatné situace. Nebudu hovořit o kontrolách na hranicích a tak dále. Znáte má stanoviska ohledně uprchlíků. My nemáme prostě prostředky řešit mizery celého světa. Jsou také země v blízkosti Sýrie, které mohou přijímat uprchlíky. Proč pořád Evropa, Evropa, Evropa? pokud něco chceme udělat, tak to je nezbytná páka podpořit malé a střední podniky. Když lidé pracují, mají příjem, mají kupní sílu, mohou vychovávat své děti. Takže víme, že zaměstnanost právě z 90% eh, představují malé a střední podniky, takže pomáhejme jim, aby nepropouštěli a aby naopak přijímali znovu lidi. Takže děkuji, pane předsedu, tímto jsem ukončil to, co jsem chtěl říci. Cena dobrá, takže já bych chtěl také vyjádřit krátký komentář. Pan zpravodaj poukázal na to, že v následujících dnech bude mít výsledky hodnocení iniciativy pro zaměstnanost mladých. Já velmi doufám, že ty výsledky nebudou předloženy jako ze strany účetního dvora, vlastně sice byly určité rozumné iniciativy navrženy, které potom ale jaksi zůstaly někde ztraceny v hromadě papíru, v byrokratické mm, lavině a doufám, že tady u této iniciativy tomu tak nebude. E, u následujícího bodu si vyslechneme snad několik praktických připomínek této věci, ale teď ještě dávám slovo kolegu, kolegovi Gajerovi, aby na závěr se vyjádřil. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi nejprve poskytnout vám dvě informace, které se týkají určitého hodnocení, co můžeme skutečně dělat. Vycházím například z toho, co říkala paní Harkin, Harkin která říkala, že potřebujeme radikální změnu. Takže co můžeme skutečně dělat? První bod. Zde dělám určitý krok zpět v list Velmi jsem přivítal Lisabonskou smlouvu. Myslím si, že to je významný milník, zejména také z hlediska rozpočtu. V rozpočtu máme už jen jedno čtení a to vlastně na straně parlamentu nás to ale oslabuje, než vlastně tomu bylo před Lisabonskou smlouvou. Jsme zde nyní v situaci, kde se vlastně eh, musíme shodnout s radou a i když mě to mrzí, tak musí, nemů, nemůžeme vlastně postupovat jinak, protože ta naše pozice je taková, jaká je. A nechci, aby to budilo nějaký špatný dojem. Klíč pro úspěch eh, jednání je předsednictví rady. To vlastně za italského předsednictví to bylo katastrof chválení, bohužel to musím říci, a za Lucemburského dobré, protože tam docházelo poměrně k dohodám a ty kompromisy v radě byly prosazeny. Když eh, se ostneme v rozhodující fázi těch jednání, s, tak tam potom bude hrát rozhodující eh, roli Slovensko které vlastně v současné době má špatnou vládu. Já hovořím nyní s velvyslancem, abych trošku zjistil, jak to chtějí dělat, jak tady se zhostí své odpovědnosti z technického hlediska, protože v tom bude skutečně ten klíč. Italské předsednictví rady v loňském roce v té době, kdy jsme byli, vlastně o dva týdny to spozdilo, to, to, ta schoda potom přišli před parlament a řekli, musíte to takto převez, převzít. A to jsou prostě velmi choulostivé věci a tak to nelze postupovat. Takže to jsou rozdílné postupy, také rozdílný přístup tedy k parlamentu a podíváme se, jak to potom půjde se slovenským předsednictvím, takže Nejprve jsme tedy, už nejsme teď v tak silné pozici, jako byl parlament před Lisabonskou smlouvou. Jsou zde určití lidé v parlamentu, kteří toto zažívali, kteří se tím budou samozřejmě zabývat. Došlo k určité strategické změně. A druhá věc, kategorie rozpočtu nejsou tak jednoduše eh, skombinovatelné nebo nejsou zaměnitelné. Například nemůžeme využít prostředky z některé kategorie a použít je tam, kde například by mohly být lépe využity, například z Evropského, jako Evropský sociální fond. Varianta pod třetím bodem tam je velká část toho, co vlastně bychom můžeme udělat s evropskými peníze jsou vlastně stanoveny v rámcové směrnici pro fondy. Takže ta proměna vlastně spočívá v tom, kolik z těch prostředků v jakém roce bude moci být vyplacena. A o tom se samozřejmě, o tom diskutujeme samozřejmě. Proto jsem na začátku zdůrazňoval, že rada vždy vlastně jde s tímto postupem do hlavy, to znamená mezi horní hranicí a současnými výdaji, aby byla co největší marže, co a ty platby v posledním roce šlo o regionální fond, struktur, o strukturální fondy. Částečně tam došlo ke krácení, takže to je ta naše strategická výzva. Chtěl bych ještě zdůraznit jednu věc. Paní Trebezius zdůrazňuje stále otázku, jak ty peníze mohou být lépe vynakládány nebo správně. Já si myslím, tady tu argumentaci slyším ze strany ECR znovu a znovu z různých jazycích, většinou anglicky, ale také německy. 80% výdajů Evropské unie e, jsou v rámci sdíleného managementu, to znamená členské státy v regionech rozhadují, jak ty prostředky z regionálního nebo sociálního fondu budou konkrétně vynakládány. Když by se a to vlastně potom leží, to rozhodnutí o vynakložení těch prostředků leží v rukou členských států a většinou tedy rozklá, potom rozhodují o tom, jak jsou nejlépe vynakládány ty prostředky v jejich konkrétních regionech. Ale když 80% je vydáváno tady tímto způsobem, tak eh, jsou ty prostředky tedy vydávány do regionu členských států a pokud jsou, nejsou vynakládány správně, tak se potom musíme eh, obrátit na úřady eh, příslušných členských států. Já zde slyším strany ECR, že prostředky nejsou vynakládány správně. Samozřejmě musíme se také obrátit na euro. Můžeme se také obrátit na Evropský účetní dvůr, který prověřuje vynakládání prostředků v členských státech. A například, když jde o Spojené království, tak můžeme se podívat, eh, zda, jak ty prostředky jsou vynakládány na rozvoj v, eh, ve Spojeném království. A zde jsou ještě čité také nedostatky podle Evropského účetního dvora, takže když tedy pro kolegové z EKR eh, stále poukazují na to, tak by eh, znovu je potřeba zopakovat, že je to v rukou členských států a ono je příliš jednoduché říkat, je potřeba lépe vynakládat prostředky, ale zaměřit se na to konkrétně. Hm, pokud jde o další fondy, ano, ty jsou k dispozici, ale samozřejmě záleží na členských státech, jestli chtějí například Německo, příklad nechce, anebo jak mohou být ty prostředky využívány. Ano, je možno použít je pro zlepšení práce s uprchlíky, ale nejprve záleží to na členských státech a samozřejmě nemá to žádný, ne, není, nedává to žádný zázračný výsledek. Uh, můžeme potom říci, že ty částky jsou směšně malé. Máme tam 140 miliard v tom rozpočtu, je to více peníz než v některých národních rozpočtech, ale když eh, se to použijeme pro, podíváme, srovnáme s velkým počtem lidí eh, v Evropské unii, hovořím tedy o fondu pomoci nejchučím, tak ta částka není prostě až tak vysoká. Například někteří kolegové se zmínili o dalších věcech a myslím si, že všichni společně budeme bojovat za to, aby nástroje Evropské unie byly skutečně využívány co nejlépe, ale ta správná páka eh, spočívá ve Fondu pro regionální rozvoj a jde o to, aby ta, bychom diskutovali o té obsahové stránce a tak, aby skutečně to bylo využíváno. V těch příslušných regionech o tom v zásadě musí rozhodovat členské státy. Předloha existuje, teď jsou zde operační programy konkrétní a tam se musíme podívat na to, zda je to správně řešeno, správně směrováno. Ano, samozřejmě, my víme, jak ty peníze jsou vynakládány. Na to vlastně Evropský účetní dvůr zpracovává svou výroční zprávu a provádí se absolutorium, udává se na základě té výroční zprávy, kde se hodnotí jednotlivé programy. Musíme se samozřejmě podívat na to, zda ty prostředky jsou i efektivně vynakládány a o tom hovořila i paní Trebezius, zde vlastně komise ještě musí dále na tom pracovat. Sm- rozpočet směrovaný na výsledky, ano, to je to, co zde zaznělo, to vlastně i když ty programy probíhají několika, jsou několika leté, tak se ta efektivnost musí hodnotit každoročně například. U některých programů to ale trvá tři roky, než můžeme zhodnotit, zda ty prostředky byly efektivně vynaloženy, zda compliance, ty, ty podmínky byly splněny, čili teprve až na konci můžeme provést to hodnocení. Ale není to tak, že by Evropská unie trvale nepracovala na, zlepši, na lepším využívání prostředku a na těch postupech. To je opravdu něco, na co se zaměřujeme a budeme i dále. Děkuji. Děkuji kolegovi Gajerovi. Příští měsíce se určitě budeme tímto tématem eh, zabývat. Máme tři různé etapy. Eh, první etapu budeme probírat v příštím pořadu jednání, to znamená, jde o tedy mandát eh, k zahájení třístranných jednání. Ještě jednou děkuji za zprávu a rádi se k tomuto tématu a k jeho obsahu ještě vrátíme. A teď se dostáváme k bodu číslo 5 pořadu jednání, mandát k zahájení třístranných jednání. Máme tady návrh eh, mandátu. Bylo to navrženo sekretariátu. Sekretariát o tom informovat nechce, je to dostatečně krátké, takže to stačí vzít na vědomí. A vyplnulo také hodně věcí už z předchozí diskuze, hodně toho zaznělo. Jde o to, abychom spolu s diskuzí o budoucím rozpočtu eh, tlačili na to, abychom dosáhli podle nás ten nejdůležitější cíl jako pro výbor pro zaměstnanost, a to je otázka zaměstnanosti mladých, tak aby to mělo své místo v rámci rozpočtu. Takže to je důraz tohoto návrhu, eh, téma nezaměstnanosti mladých a je důležité, aby toto téma bylo účinně různými programy podporováno. Na předchozích zasedáních našeho výboru jsme hovořili o tom, že v každém případě chceme upustit od toho eh, produkovat nějaké další stohy papíru, dokumentů. Jde o to, abychom teď podpořili praktická řešení, a aby to bylo také odpovídajícím způsobem podloženo rozpočtem. Eh, jde o vytvoření dobrých pracovních míst. Mimo jiné se chceme zaměřit na ty mimořádně znevýhodněné eh, skupiny, na nejchudší osoby, v oblasti zaměstnanosti také chceme dlouhodobě eh, nezaměstnané migranty podpořit, seniory a tak dále. Jde nám zejména také o eh, správné rozpočtové řízení. Já jsem citoval různé zprávy učedního dvora, ty nám byly předloženy a představeny před několika týdny. Eh, jde o různé iniciativy pro mladé, Youth Action Teams, bohužel jsme zůstali u byrokracie. A nejde o dobrý výsledek nebo dobrou vizitku eh, správného řízení. Takže si myslím, že bychom teď měli jednat rychle, prakticky a zejména potřebujeme řešení, která jsou také finančně podložena. Uvedu příklad. Asi pár měsíců sleduji dvě iniciativy. Jedna je nadnárodní, týká se vzdělávání přes Evropský sociální fond. A ve zprávách se ukazuje, že věci probíhá, ale pokud se podíváte na věci z praktického hlediska, tak lidé z praxe v regionech na úrovni jednotlivých zemí vlastně nenalázejí, nenalézají řešení. Zůstávají vlastně zablokováni. Druhá věc, která nám musí ležet na srdci, a to by se mělo odrazit v našich diskuzích, a sice jak eh, zajistit odpovídající podporu pro integraci mladých eh, migrantů a migrantek. Když diskutujeme o otázce podpory malých a středních podniků, tak hovoříme o různých předpisech ale hovoříme málo konkrétně, neuvádíme konkrétní eh, příklady. Například malé a střední podniky můžeme spojit eh, s tématem iniciativy pro mladé a to můžeme spojit také s tématem eh, migrantech, migrantů, migrantek. Většinou nemají vzdělávání, ale pokud je chceme podpořit evropskými prostředky, zajistit jim nějaké vzdělání, tak to může být také součást té poradenské služby pro migranty, a může to vést k odpovídajícímu potenciálu. Chtěl bych poukázat na to, že důležité průmyslové eh, státy v Evropě v posledním roce eh, zaznamenaly nedostatečné pokrytí eh, pracovních míst v oblasti vzdělávání. Spousta míst zůstala neobsazeno. Ehm, chybí k tomu zdroje ve velké míře a myslíme si, že bychom měli mít programy, které by zajistily to, aby migranti a migrantky, ale také mladí nezaměstnaní z jiných oblastí, z evropských zemí, tak aby mohly být například nějak zapojeny na tato pracovní místa. Měli bychom se na to dívat prakticky, ale eh, je zapotřebí mít také finanční oporu eh, z různých eh, evropských rozpočtových položek například v praxi. Eh, v diskuzi se určitě budeme zabývat eh, tím obsahem eh, té rozpočtové položky a jde o to, jak se to projeví v praxi, jak bude vypadat implementace a zda budeme mít dostatečné finanční prostředky a je třeba jednat poměrně rychle. Je to věc, kterou musíme jako EU řešit. EU by se tady měla osvědčit A pokud eh, neobstojíme, tak opět to není dobrý, eh, dobrý výsledek, dobrá vizitka EU. Teď, eh, kdo by se chtěl vyjádřit, předpokládám za EPP, jako stínová zpravodajka se vyjádří Elizabeth. Merci, hm, Děkuji. Pane předsedo, u tohoto jednacího mandátu máte veškerou naši podporu a my podporujeme spoustu z toho, co jste řekl. Ráda bych se vrátila jen k několika bodům, které mě připadají obzvlášť důležité. Konkrétně jsou tu tři body. Za prvé, integrace mladých eh, na trh práce. Já bych byla ráda, kdyby v jednáních, pane předsedo, aby v jednáních, které povedete v tomto trialogu, jsme jasně hájili záruku pro mladé. To znamená, co nejširší politiku, která má základní význam pro profesní integraci mladých. Já vám připomínám, že iniciativa pro zaměstnaných, zaměstnanost mladých je pouze posílením záruky pro mladé v regionech, kde je největší nezaměstnanost mladých. Je to jen tedy posílení tohoto nástroje ale rozhodně není možné, abychom my sami tady páchali nějaké harakiry, pokud jde o naše skutečné politické cíle, o náš hlavní politický cíl a tím je zaměstnanost mladých. Iniciativu pro zaměstnanost mladých musíme hájit, ale jsou to jen je to vlastně jen 6 miliard a když to srovnáme eh, s Evropským sociálním fondem, tak to je 90 miliard, takže musíme tedy hájit zaměstnanost mladých. Potom jste velmi dobře upozornil ve své analýze na stážisty a já bych vás ráda upozornila na ty mladé stážisty, které začínáme vzdělávat a já bych nechtěla, aby cílem šéfů států a vlád bylo jen začlenit eh, tyto mladé do nějakých vzdělávacích programů jen proto, aby byli tito lidé vyňati ze statistik nezaměstnaných. Takže pozor na to, protože to by zkreslilo naši vizi věcí, naším skutečným cílem je začlenit tyto mladé do pracovního procesu. Takže to je skutečný cíl a tady nesmíme ustoupit eh, vůči radě. Právě toto musíme hájit a my uděláme vše proto, aby evropští občané, naši občané věděli, jaká je skutečná podstata politického působení šéfů států a vlád. To tedy byl můj druhý bod. A třetí bod. Vy jste velmi dobře řekl, cíl profesní integrace uprchlíků a především tedy mladých tady si myslím, že je také důležité, abyste trval na té metodě integrace. Dnes eh, mám pocit eh, z toho, co vidím v terénu, že je to taková sekvenční metoda. Nejdříve se postaráme o papíry, potom o diplomy, potom o jazyky, potom o další věc. Já si myslím, že pokud to bude takto rozděleno na různé etapy, tak se nám to nepodaří vyřešit. Ten tlak je mnohem větší, vyžaduje to rychlé jednání a já si myslím, že problém osvojení si jazyka, to musí být okamžitě začít se musí okamžitě začít řešit, protože zde nemůže být skutečná integrace, pokud nedojde k integraci jazykové. Práce na uznávání diplomu a modulu vzdělávání musí být také velmi rychlá. Takže i zde musíme ukázat, ukázat zuby zástupcům rady a šéfům státu a vlád, kteří nám říkají spoustu věcí, ale vůbec se, se nedívají na realitu. Pokud odblokujeme evropské politiky, pane předsedo, tak eh, my tady chceme, aby se začalo jednat. A věříme v tomu. Děkuji. Děkuji, dávám vám za pravdu, pan Prinský. Thank you, Chairman, and uh, thank... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za návrh stanoviska. S tím souhlasím a rád bych zdůraznil po číslo jedna, kde se uvádí, že v rozpočtu na rok 2017 musí být eh, klíčový pro eh, zvýšení přínosu EU k růstu, vytváření pracovních míst a boje s chudobou. Ale neměli bychom zůstat u slov. Mělo by eh, jít o závazek, na který bychom neměli zapomínat po celou dobu. V tomto ohledu bychom chtěli zdůraznit ještě jednou, význam eh, odpovídajících eh, prostředků na platby v eh, Evropském sociálním fondu, protože ho čeká období intenzivní implementace, kde se budou vyžadovat větší platby v roce 2017. A kromě toho bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že potřebujeme vyhrazené zdroje pro boj s chudobou dětí a také na podporu opatření, která řeší základní potřeby dětí, včetně potravy, vzdělávání, zdravotní péče a tak dále. A také bychom měli mít pevný závazek a prostředky na platby, na iniciativu záruk, záruky pro mladé. Eh, paní Šatě o tom hovořila. A ještě jednou se v této věci odkazuji na rozhodnutí parlamentu z 9. března, kde v odstavci 12 je jasně uvedeno, že vstup na trh práce tím, že budete mít dostatečnou a dobrou ehm, eh, dost dobré vzdělávání a tak dále, tak to je péče, kterou bychom měli poskytovat mladým migrantům v Evropě. Je to tam naformulováno velmi jasně a to by se potom ale mělo také odrazit ve finančních zdrojích. Dále, dostatečné zdroje pro eh, agentury pro zaměstnanost, jak pro eh, jejich práci, tak pro jejich zaměstnance, protože se významně podílejí na celé řadě důležitých otázek, které souvisí se zaměstnaností. Neměli bychom e, zapomínat ani na ty prostředky, které se mm, poskytují nad rámec stropu u víceletého finančního rámce do období až do roku 2020 a jsou určeny na oblast e, cílů e, zaměstnanosti mladých, růstu a vytváření pracovních míst. A závěrem bych chtěla říct něco ještě v širším kontextu. Pan Gajer apeloval na to, abychom byli realističtější. Paní Harkin hovořila o obavách, že se nám nedaří jasně naformulovat podmínky a že nemůžeme pokračovat jako do posud. Ale je určitě realistické eh, vzít v potaz skutečnost, a sice, že jak letos, tak loni eh, se snažíme změnit rozpočet. Eh, určitě máme pravidla pro lepší vyhodnocení potřeb, kdy nemusíme čekat až do okamžiku, kdy musíte zahájit ten postup změn. A pak je zde takový postup, který úplně mi není jasný, a to je otázka svěřenských fondů. Eh, ty jsou zřizovány rozhodnutím rady za konkrétním účelem a člověk má dojem, že celý rozpočtový postup se stává stále více arbitrární, méně demokratický a neslouží až tak těm prioritám, které bychom měli řešit. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. Za ECR Urli, Ulrike Trebezius už tady není, takže Marian Harkin má teď slovo. Thank you. Well, I think, you know, in our general... Děkuji. Eh, dnes dopoledne v té obecné diskuzi jsme poukázali na některé hlavní eh, věci, prvky, které musíme řešit, ale já bych teď chtěla uvést dva konkrétní aspekty. Máme tady mm, záruku pro mladé, to je jedna z iniciativ, a v této věci bych chtěla um, potvrdit, co říkala paní Šartie. Měli bychom dávat pozor, aby vláda nevyužila uh, vlastně toto jako mechanismus, jak dostat uh, ty počty malých lidí ze statistik. To se děje v některých státech, včetně mého vlastního státu. A to není účelem té iniciativy záruky pro mladé. Takže na to bychom měli dát pozor. Potom myšlenka toho, že eh, pokud je o dobrou kvalitní nabídku v rámci záruky pro mladé, tak eh, můžeme se podívat na to, že opravdu jde o závažné témata. Nabídka musí být kvalitní. A nevím, co se děje v jiných členských státech, ale vím, co se děje v mém členském státě a vím, že probíhají hodně diskuze o typech nabídek, které jsou mladým lidem předkládány, pokud o pracovní místa. Uh, a mnohé z těch nabídek určitě by nesplňovaly podmínky kvalitní nabídky. Pane předsedo, vy jste sám hovořil o učňovství a odborné přípravě a to, že to není naplněno. A já si kladu otázku, proč, proč o to nemají mladí lidé zájem. Není to pro ně atraktivní nabídka, nebo mají pocit, že potom nebudou, nenajdou uplatnění v rámci toho učňovského oboru. Vím, že jsme o tom hovořili hodně. Eh, víme, že se to eh, liší podle členských státech. Ten eh, model duální funguje velmi dobře například v Německu, ale musíme dávat pozor na to opravdu, že členské státy mají různé systémy. Nicméně obecně ten princip podporuji. A když už jsme u tématu mladých lidí, tak tady máme takovou niku, ale dostáváme se k tématu eh, potřeb v rámci EGF. Já jsem o tom diskutovala například minulý týden a z těch diskuzí jasně vyplynulo, že bychom měli trochu změnit přístup, pokud je o potřebách v rámci EGF a pokud je o propuštěné e, pracovníky. Byť to spadá pod ten týž fond, tak jde o různé oblasti. A u některých žádostí se ukazuje, že nevždy je eh, snadné získat požadovaný počet mladých osob, které by byly zapojeny v rámci EGF a že je zapotřebí přijmout zvláštní opatření, abyste vlastně přitáhli pozornost těchto eh, mladých lidí. Já jsem přesvědčena o tom, že rozpočet bychom měli využívat na podporu podnikání a také sociálního podnikání. Pro ALDE je tato věc velmi důležitá. A také nám jde o potenciál digitalizace a vytváření nových obchodních modelů a nových pracovních míst. Od 8 do 9.30 jsem se dnes účastnila velmi fascinujícího setkání, asi nejvíc v tom, co jsem zažila v EU. Šlo o um, úvěrové instituce, bankovní služby a digitalizaci v této oblasti. A jsou zde fantastické příležitosti já sama teprve začínám eh, si uvědomovat všechny ty možnosti a příležitosti a to, že bychom to mohli realizovat právě v souvislosti s pracovními místy a myslím si, že to je jedna z věcí, na které by náš rozpočet eh, zapomínat neměl. A potom ještě téma chudoby dětí, to je téma, které zaznělo z úst některých kolegů. Je jasné, že jejich rodiče potřebují důstojné pracovní místo, tak abychom mohli mm, odstranit chudobu dětí, ale myslím si, že potřebujeme také opatření, která budou zacílená. Takže to je několik priorit, které jsou důležité pro ALDE. Děkuji. Za zelené zde nemám žádného zpravodaje nebo zpravodajku. Za EFDD také ne. Takže ENF. Teď dávám slovo tedy pane Martene. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji. Jakožto předseda výboru pro zaměstnanost a sociální věci, tak vlastně stále nacházíme tady tyto pojmy. Bod jedna samozřejmě, že Evropská unie musí pomáhat při vytváření pracovních míst a v boji proti chudobě. Bod dva programy proti, boje proti nezaměstnanosti mladých. To je opravdu první úkol, protože jsme zažili eh, moment, kdy vlastně mladí mezi 16 a 25 lety, nebo potom 16, 30, brzy tedy do 45, dost pozdě se zabýváme mladými, takže je skutečně nutné začlenovat na pracovního trhu, jak říkala paní eh, Moran Šarti, je skutečně potřeba neustále trvanen, permanentně jim pomáhat v tom. Potom bod 3, programy pro vytváření pracovních míst pro znevýhodněné obyvatelstvo, jako seniori, ženy a potom menšiny to pro, podle mě nic moc neznamená. Co vlastně rozumíte tím slovem menšiny? Jaké jsou ty menšiny konkrétně? Bod čtyři. Programy oproti nezaměstnanosti, sociálnímu vyloučení chudobě, bod pět vzdělávání, odborná příprava, celoživotní vzdělávání, to je jasné, ale on, oni to všichni připomínají. Pozor na to, abychom těmito systémy vzdělávání jaksi nezakrývali čísla nezaměstna, nezaměstnanosti. Je to v podstatě taková mánie, která se začíná rozšiřovat v jednotlivých členských státech. Digitalizace, bod 6, to je jasné, bod 7, podpora podnikání, to je také jasné, tady vás podpoříme, bod 8, sociální aspekty, ochrana pracujících, Myslím si, že to platí pro všech 28 členských států, protože jsou velké rozdíly mezi jednotlivými státy ale chtěl jsem říct a překvapuje mě to v bodě jedna. Nikde nehovoříte o nadnárodních společnostech, které, jak víme, z 90% využívají Evropské eh, fond pro přizpůsobování se globalizaci. Toto bychom měli možná také zapracovat. Co mě trošku méně překvapuje, vy jste to říkal ve vašem úvodu slovně, že malé a střední podniky těm je potřeba pomáhat. To se opakuje v každé skupině, ale nikde v žádných z těch vašich vašich, de, vašich devíti bodů to příliš nezdůrazňujete. Mluvil jste o tom, ale není to zde někde písemně uvedeno a myslím si, že to je škoda. A konečně ve vašem bodu 9, tady toto mě velice vadí, to je zbožné přání. Máte pravdu, když tam uvádíte, že rozpočet by měl podporovat eh, jednotný trh. My jsme proti tomu, protože on nefunguje konkurenceschopnost, sociální konvergence, ano, ale to také nefunguje. Rozvoj politiky sociální odpovědnosti podniků a kontrola dodržování sociálních norem a standardů. Ano, máte pravdu, že to chcete, ale bohužel už celá desetiletí konstatujeme, že je to nedosažitelný cíl a že to prostě nefunguje. Děkuji vám za pozornost. Dobrá. K těm otázkám, které jste zazněly, za prvé je to mandát pro trialog a nikoli pro nějaký obsáhlý pracovní dokument pro boj proti nezaměstnanosti mladých. Druhý bod, to bych chtěl jasně zdůraznit, mluvíme zde stále o otázkách podpory mladých a středních podniků, alespoň v Německu. 70 pracovních míst lizejí v Německu v současné době 40 tisíc využitých pracovních míst. A když hovořím se zaměstnavateli, tak mi říkají, prostě nemají žádné eh, vzdělávací oddělení, ale když například by měli zapojit migranty s nějakým frustrujícím minulostí, ale potom potřebují podporu odpovídají ze strany odpovídajících sociálních pedagogů, odborných vzdělavatelů, to stojí peníze, podniky si to nemohou domluvit, ale bylo by to dobré pro nás. Ano, tady by vlastně mohlo dojít k té praktické podpoře, k finanční podpoře, k využití finančních zdrojů, tak aby vlastně se mohli tady tito mladí uprchlíci, migranti, abychom se mohli o ně postarat. Takže tady bych našel praktickou podporu. Není to ale vlastně téma, které musíme zapracovat písemně do toho mandátu. Ano, o tom se musí za A jednat a za B možná to musí mohl by to být také takový pilotní projekt, který bychom potom v té další etapě práce našeho výboru na rozpočtu mohli se tohoto tématu chopit a mohli bychom takovýto pilotní projekt definovat. Myslím si, že to neodporuje tomu. Nemusíme to zapracovávat do textu, ale ten úmysl jako takový samozřejmě zde je a potom se o tom může hovořit v souvislosti s pilotními projekty financovanými z rozpočtu. Třetí bod, co se týká těch praktických záležitostí, ty připomínky jsou velice důležité. Vždy používáme, eh, považuji za pomoc odpoví- hledání odpovídajících pracovních míst nebo doplnění odborného vzdělávání prostřednictvím vhodných praktických činností. Uh, u nás se vlastně zde ale diskutuje zneužívání určitých praxí nebo stáží za nulové peníze a s žádnou perspektivou. A toto by neměla být přece perspektiva budoucího hledání zaměstnání tam mladí lidé potom řetězí stáže nebo praxe mnoho měsíců a let a není vlastně vůbec jisté, že potom najdou trvalé místo. Toto je zneužívání, ke kterému už dochází a proto já se až tak nezaměřuji na otázku těch praxí, těch stáží, ale spíše na důslednou, rozumnou e, odbornou přípravu, buď třeba politechnického rázu, nebo zaměřenou na konkrétní profese. To si myslím, že na to se musí nás výbor zaměřit. Zneužívání praxí nebo stáží je něco, na co musíme dávat pozor a toto, aby se to nezneužívalo. Tolik k té diskusi. Co se týká časového harmonogramu 11. května pozměňovací návrhy, 15. června budeme hlasovat v našem výboru. 30. června v, ve výboru pro rozpočet se bude hlasovat a jste samozřejmě srdečně zváni, abyste předkládali příslušné pozměňovací návrhy. Takže děkuji vám a nyní se dostáváme k bodu 6 podstatě dodržujeme velmi dobře časový plán. Zpráva o používání směrnice o poštovních službách. Zde máme zpravodaje George Bach, George Bacha, takže prosím, buď stručný a děkuji, pane kolego předsedo. Já si myslím, že Nemusím se příliš šířit o podstatě té zprávy. Je jasné, že směrnice o poštovních službách byla schválena v roce 2008 a potom komise vlastně každé čtyři roky eh, vydává zprávu, musí předkládat zprávu o jejím plnění. Máme zde co dočinění s odvětvím, které vlastně ve kterém také dochází k určité změně. Musí se zohledňovat technické aspekty, které se velmi vyvinuly, velmi se mění. A z tohoto důvodu si myslím, že tento obor poskytuje univerzální služby, ale potom také konkrétní služby. To jsou vlastně jako kdyby dvě odvětví, která se spojují v tomto jednom oboru. Je tomu tak, že tato zpráva komise zaprvé konstatuje, že v podstatě neexistuje dostateč, neexistují dostatečné údaje k dispozici. Buď tedy ta, ty údaje jsou zastaralé, například z roku 2012, anebo členské státy nebo obor vlastně dostatečným způsobem neposkytuje. Takže požadují také v té zprávě, abychom v budoucnu měli k dispozici lepší a spolehlivější data. Další bod se týká toho, že produkty těch služeb jednotlivých poskytovatelů <clears throat> se přibližují a hranice mezi nimi stále více mizí a také tož také komplikuje určitým způsobem transparentnost. A z tohoto důvodu je také náš eh, návrh, to znamená, aby zaměstnanci tohoto odvětví, kteří se musí přizpůsobovat těm novým mm, rozmanitějším pracovním podmínkám, tak to je také poněkud obtížnější. 1,2 milionu lidí poskytovalo univerzální služby, ale v přímém v těch konkrétních poštovních službách, tam to můžeme pouze odhadovat a tam je to zhruba 270, 272 tisíc, ale jak říkám, jsou to odhady, které jsou už z roku 2010. Počet zaměstnanců se v posledních letech v, té klasi, v tom klasickém odvětví těch klasických služeb zhruba ročně snižuje o 4 a to mě vede k tomu, jaká je role sociálních partnerů, kterou vítáme samozřejmě, kteří v mnoha členských státech spolupracují, aby napomáhali určitým způsobem tomuto přelomu, té změně v odvětví, aby to doprovázeli sociálními smlouvami, sociální podporou. Samozřejmě to není optimální, ale nicméně z hlediska sociálních eh, služeb, aby byl ten přechod odpovídajícím způsobem zajištěn. Jsou zde velké rozdíly mezi těmi poskytovateli univerzálních eh, služeb a těmi konkurenčními, čili se zvyšuje také počet pracovních míst na částečný úvazek, dočasných pracovních míst a toto bychom měli také zohlednit tak, abychom požadovali kolektivní smlouvy, aby byly uzavírány řádně i v tomto odvětví, abychom měli určitou jistotu, že budou zajištěny odpovídající mzdy, ale ty pracovní podmínky, které vedou k určitému stresu a k většímu počtu přesčasových hodin, aby se to v budoucnu nezhoršovalo. Toto je moje obava. A možná poslední bod, o kterém bych se chtěl zmínit, je význam dalšího celoživotního vzdělávání, těch školení. Myslím si, že to funguje relativně dobře, ale ten obor se nadále mění a z tohoto důvodu bych chtěl znovu poukázat na význam toho, těch školení, rekvalifikace, protože to je také role naš, sociál, výboru pro sociální záležitosti. Potřebujeme ještě dodatečná doplňková data a Vítáme také ten výbor pro eh, dialog v poštovním odvětví. Čili toto jsou ty body, o kterých jsem se chtěl zmínit. Známe Znáte problémy zpravodaje v prvním čtení, kdy se musí vyjádřit stručně. Samozřejmě se těším na další spolupráci s ostatními stínovými zpravodají, také na vaše příspěvky a případné pozměňovací návrhy. Děkuji. Mm, děkuji, eh, Jutta Steinrung. Děkuji za slovo. Eh, děkuji panu Bachovi za dobré stanovisko i za trafné vysvětlení. Asi není zapotřebí, abych teď dlouho hovořila, protože vlastně veškeré aspekty, které se týkají evropské úrovně, už zazněly. Ale přesto mm, předložím pár pozměňovacích návrhů za naši skupinu. Jde o podpodnikatelské řetězce v rámci těchto služeb. Pro ně to může být velmi komplikované. Týká se to jak pracovní doby, tak eh, doby odpočinku, dodržování kontrol a tak dále. Měli bychom posílit kontroly, ale také zapojení sociálních partnerů. Potom otázka technického pokroku. Hovoříme například o digitalizaci. A týká se to také zasilatelských služeb, poštovních služeb a využívání nových metod. Chtějí používat nové metody, zaznívá také téma dronů. Potom jde o různé Eh, vlivy digitalizace na průběh práce a je zapotřebí, abychom včas vytvořili rámcové podmínky pro tyto změny. Z mé strany to vše a děkuji za eh, dobré, dobrou zprávu. Pan předseda, děkuji. Pan Slotovský eh, za EKR. Chtěl bych rovněž bardzo... Děkuji. Já chci poděkovat panu Bachové za připravení tohoto stanoviska. Je těžké mít zde nějaké zvláštní připomínky. Chci jen zdůraznit dvě věci, které jsou z mého pohledu obzvláště důležité. Za prvé třeba říci, že v poštovní oblasti pracovníci hrají klíčovou roli, především ti, kteří vykonávají tu nejtěžší práci, takže je třeba zajistit eh, nejvyšší kvalitu poštovních služeb a to musí jít ruku v ruce s tím, že se zaměstnancům zajistí nejlepší, co nejlepší pracovní podmínky. Nejde jen o výši platu, ale také o stabilitu pracovního místa a také možnost zvyšování kvalifikace, především v kontextu rychlé digitalizace ekonomiky. Aktivita státu jako poštovního operátora je zde zásadní má velký podíl na zvyšování standardů v této oblasti. Stát také musí hrát důležitou roli v kontrole pracovních podmínek a musí také eliminovat všechny formy zaměstnávání, které jsou v rozporu se zákonem a neumožňují pracovníkům využívat jejich práv. Za druhé, konkurence na poštovním ruchu velmi často nepřeje zlepšování situace pracovníků, pokud jde o pracovní podmínky, ale vede k k cenové válce, jejíž první oběti jsou lidé. Komerční poštovní operátoři se snaží eh, zvyšovat svou pozici a snaží se eh, vyhrávat eh, výběrová řízení a to vede k poklesu kvality práce a také pracovních podmínek. V Polsku jsme měli příklad, kdy veřejnou zprávu spravoval eh, soukromý operátor. Eh, byly to tedy levnější služby, ale na velmi špatné úrovni. Takže ne, není to vina volné soutěže jako mechanismu fungování ekonomiky, ale je třeba použít eh, tržní mechanismy k tomu, aby se zabránilo tomu, aby tito konkurenční operátoři nezískávali lepší výnosy na úkor pracovníků. Pracovníci tohoto sektoru musí cítit, že jejich práva jsou náležitě chráněna, aby se skutečným zaangažováním vykonávali své každodenní povinnosti. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Harkin. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Toto je směrnice, o které jsme debatovali už eh, mnohokrát a také o jejich dopadech. Eh, já souhlasím eh, se zpravodajem, že informace, které máme, nejsou aktuální. Některé jsou z roku 2010, jiné z roku 2011, takže já si obtížné udělat si představu o tom, co se děje. Zdá ty nejhorší obavy se uskutečnili nebo zda je ten výsledek vyváženější. Došlo tam k určitému poklesu, je to asi 4% za rok, pokud jde o poštovní služby, ale naopak je zde nárůst balíků, balíkových služeb. Některé státy vedly řízení proti svým eh, operátorům, poskytovatelům veřejných služeb eh, kvůli zneužití dominantní pozice na trhu. Tady nám jde ovšem o zaměstnanost a o sociální podmínky pracovníků. A z toho, co jsem četla, i když jsem se opravdu jenom klouzala po povrchu, tak jsem zjistila, že poskytovatele univerzální služby obecně poskytují rozumné pracovní podmínky, mají odvětvové dohody a modernizace je vedena sociálně zodpovědným způsobem. Pak je to tedy ta výzva digitalizace, o které jsme mluvili. My musíme úzce sledovat, co se děje. A další věc na závěr. V mé zemi Irsku, každá země má samozřejmě své vlastní specifikum, ale v mé zemi tedy jedna z věcí, která nám leží na srdci, je uzavírání poštovních úřadů na venkově. To není věc tedy, o které tady tolik eh, hovoříme, já se na to musím ještě zaměřit, ale pro venkovské oblasti je to velké téma, protože mnoho z těchto poštovních úřadů funguje jako jednotná přepážka, kde se poskytují různé služby a má to tedy velký dopad na služby, které lidi mají v těchto oblastech k dispozici. Nicméně děkuji zpravodaji, je to skvělý dokument, nemám k tomu mnoho co dodat, je to jen těch pár bodů, na které se zaměřím. Děkuji. Mm, děkuji paní Boylen, tu teď nevidím. Eh, zastupuje někdo za zelené? Za GUE, pardon. Karimadely za zelené také nevidím. Žádný zástupce, v tom případě Laura Gea, tu vidím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zejména kolegovi Bachovi. Určitě budeme spolupracovat na tomto návrhu stanoviska. A první věc, kterou jsem se snažila udělat, bylo, že jsem se snažila pochopit průběh historii té směrnice a jak to vypadá se současným prováděním předpisu například v mé zemi, tak abych měla určitý obrázek do situaci. Pokud je o e, rámec v EU pro poštovní služby, tak tady máme směrnici 9677. E, eh, došlo k určité liberalizaci a určité reformě a máme tady termín pro úplné dokončení trhu, a to 31. prosince 2010. Pro většinu členských států platí to také pro Itálii tento termín. To znamená, 1. ledna 2011 Itálie už nemůže nadále uplatňovat výlučná práva pro poskytování poštovních služeb. A v souladu s článkem 1 směrnice italská vláda zakázala monopol, který platil do roku 2010, eh, například ve prospěch eh, italských pošt platil tento monopol. Takže bylo zapotřebí provést eh, evropský předpis, který vedl k liberalizaci, nicméně toto bylo potom svěřeno italské poště, potom služba univerzální na 15 let, takže byť je tady možnost určitého ověření každých pět let. To znamená, došlo k liberalizaci, odstranění monopolu, ale v praxi vlastně na starost celou věc dostala stejný podnik, stejný monopol. Na jedné straně je tady snaha o liberalizaci poštovních služeb, v určitém slova smyslu vlastně pouze formou slov. A v praxi se na věcech nic nezměnilo. Vlastně tady máme stále privilegovanou pozici italských pošt, což je podnik, na kterém se podílí jak italský, eh, italské ministerstvo pro rozvoj, tak pro vklady a eh, kontroluje to ministerstvo pro eh, hospodářství. Takže opět způsob liberalizace, uvidíme, jak to bude vypadat s tímto systémem, ale to umožnilo ostatním operátorům vstoupit na trh, nicméně na takový trh, který doposud není konkurenceschopný legálně a otázku je, jaká by tady měla být kritéria podle daného předpisu. My jsme liberalizovali trh, nicméně vlastně tam zůstal zachován monopol a je v rukách stejného úřadu, jako to bylo před liberalizací. Taková je tedy výchozí situace u nás. My provedeme vyhodnocení a potom ve světle eh, našich jednotlivých eh, stanovisek budeme spolupracovat s panem Bachem na návrhu tohoto stanoviska. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Eh, paní Bicoto. Eh, brevemente. No. Děkuji. Stručně. Stav provádění této směrnice v Itálii prostě není vůbec žádný. Není, když se na to podíváme z hlediska spotřebitelů, protože, jak už říkala kolegyně, italské pošty mají monopol poštovních služeb a nedělají to, co by měli udělat, to znamená nedoručují poštu, ale stali se bankou a také obchodem, protože tam si můžete koupit eh, sešity, hračky, prostě prodává se tam úplně všechno, ale horší věc je, že italské pošty kapitálově vstoupili také do italských aerolinek, které byly před krachem, takže dělají něco, co není v jejich kompetenci. Ovšem nedělají to, co by mělo být jejich úkolem, to znamená nedoručují počtu i v mé oblasti, což je takové městečko. Představte si, tedy mé městečko leží eh, v rovině, ale představte si třeba, co se děje na horách, tak u nás dostáváme poštu jednou za týden, takže to je velký problém, protože když dostanete fakturu, kterou máte zaplatit eh, a nezaplatíte včas, tak to potom padne na vás jako na uživatele a nejedná se o nějaké ojedinělé případy. Eh, mnozí starostové psali nejen mě, ale i ministrovi, a žádali o zásah v této oblasti. A myslím si, že i komise by na to měla dohlížet. Nejen tedy na to, že italské pošty vstoupily kapitálově do Alitalie, do letecké společnosti, ale měly by se zaměřit také na tu službu, kterou poskytují. Já si myslím, že je to příležitost pro Evropskou unii, aby si ověřila, zda jsou dodržovány ty základní služby, to znamená doručování pošty. To v Itálii není plněno. Dobrá, děkuji. Dobře, když Dostáváme k dalším žádostem o slovo. Um, Děkuji. Stručně já eh, podpořím eh, svou kolegyni a chtěl bych také vzdát hold panu Vachovi, velmi dobře to odprezentoval a podporuji ho eh, jednak pokud o obhajobu univerzální službu a také pochopení zaměstnanosti a sociálních dopadů Eh, jde také o zapojení sociálních partnerů, eh, tak aby šlo o neustálou spolupráci. Eh, k univerzální službě hm, to podporuje 89 osob ve Spojeném království. Je to opravdu důležité, abychom ten přeskum využili k další podpoře univerzální služby. A pokud komise na konci této diskuzi zareaguje, tak je důležité zjistit, jaké jsou úmysly komise pokud je o univerzální službu a také o zaměstnanost a sociální dopady. Pan eh, Bach eh, o tom také hovořil. Takže je důležité zjistit, jaké je stanovisko komise, co k tomu komise říká. Otázka, která zatím nezazněla, to jsou obavy, že jedna ze způsobů těch, té univerzální poštovní služby eh, toho, že by to mohlo být podkopáváno tím, že si vybíráte pouze určité služby. Operátoři si vybírají jen ty nejziskovější služby, což funguje pro ně, ale eh, ohrožuje to fungování té univerzální služby. Byl by, zajímalo by mě, co na to říká pan Bach, jestli se nad tím může zamyslet. A zajímalo by mě také názor komise, a to zejména ve světle nového návrhu, která, který komise připravuje. Eh, pokud jde o zásilky v elektronickém obchodu. Někdy je zapotřebí regulace ve smyslu udržení stávajícího stavu a uchování univerzální služby, to je v pořádku, ale někteří ty operátoři, kteří si vybírají pouze některé služby, tak tady bychom mohli je více regulovat, zkomplikovat jim trochu život, tak abychom zachovali rovné podmínky a abychom ochránili obecně poštovní služby. Byl bych rád, kdyby na to komise zareagovala. A zajímalo by mne také, jak se k tomu staví pan kolega Bach. Bylo by dobré, kdyby se nad tím zamyslel. A možná, že s kolegy k tomuto tému předložíme pozměňovací návrh. Děkuji, pan Lekman. Pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit ke slovům poděkování pro pana poslance Bacha za takto připravený dokument. Je těžké neschodnout se se všemi tezemi, které jsou v něm obsaženy. Nicméně chtěl bych poprosit pana poslance Bacha, aby byl odvážnější ve svých doporučeních, především pokud jde o otázky zaměstnanců tohoto odvětví, protože tady zaznělo mnoho věcí na toto téma. Liberalizace poštovního trhu sebou nese spoustu výhod, ale také negativních dopadů. Hovořila o tom eh, mezi jiným paní poslankyně Harkin, když zmiňovala ty zanikající poštovní úřady v malých obcích eh, na venkově. Ale také ta nekalá soutěž eh, především se odráží na zaměstnancích tohoto odvětví a ty firmy, které mezi sebou si konkurují, především hledají úspory, na úkor osob, které zaměstnávají. A to se odráží na tom, že zde mají různé flexibilní formy zaměstnávání těchto pracovníků, takže jsou zde obsaženy velmi dobrá doporučení pana poslance Bacha, ale já bych prosil a přimlouval se za to, aby byly silnější, pokud jde o tyto požadavky. Děkuji. Děkuji, pan von Tulis. Děkuji, pane předsedo. Já jsem pracoval 30 let v řecké na řecké poště. Je to bohužel eh, činnost, která v podstatě zaniká. Dopisy jsou dnes něco, co pomalu mizí. Už velmi málo lidí posílá dopisy. V podstatě dnes komunikujeme formou eh, elektronickou, jsou to maily, SMSky a tak dále. Možná někdo posílá ještě nějaká přání nebo vánoční pohlednice ale také stále méně lidí. Čím bychom se tady měli zabývat, tak to je vlastně uh, a to, to je situace zaměstnanců, lidí, kteří odcházejí do důchodu, nejsou nahrazováni, protože eh, není tolik práce, ale snaží se tak je zde také snaha o snižování provozních nákladů a pracovníci musí pracovat více, aby, ale v něj v podstatě. Navštívil jsem eh, místo, kde jsem tehdy pracoval, před několika lety, v tehdy nás tam pracovalo osm a dnes jsou tam pouze tři, aby zajistili odpovídající činnost. Kolektivní smlouvy bohužel už neexistují v tomto oboru a společnost, tedy Řecka, řecké pošty v, naší, v našem případě nedodržují práva zaměstnanců. Zaměstnanci musí pracovat i během pracovní neschopnosti, nemohou si vybírat dovolenou a podobně. Síť pošt je samozřejmě něco, co je nadále zajímavé a mohlo, mohla by se využívat na nějaké nové služby. Je to síť, která je všestraná, nebo tedy vícestraná, ale bohužel, protože nejsou kolektiv, uzavírány kolektivní smlouvy v tomto odvětví, tak to umožnilo různým soukromým společnostem najímat si pracovníky řecké pošty, kdy vlastně platy pro tyto lidi, kteří pracují pro tyto soukromé, často nadnárodní společnosti, jsou skutečně velmi nízké. A je potřeba podívat se také na to, co se děje ve vzdálenějších regionech. Bohužel řecká pošta také dneska poskytuje bankovní služby, finanční služby a nestará se skutečně, nezajišťuje skutečně ty prvotní potřeby lidí, zejména na venkově nebo ve vzdálených regionech. Děkuji. Děkuji. Tím jsme uzavřeli seznam řečníků. Nyní bych chtěl ještě udělit slovo kolegovi Bachovi. Příště, až něco dostanete poštou, balí, balíček nebo poštu, tak abyste vlastně se pobavili s vaším doručovatelem o pracovních podmínkách. Kolegové zde poukázali na to, že to mělo být regulováno. V Německu tam je minimální plat a v podstatě doručovatelé poštovní dostávají eh, malý eh, minimální plat. Za těch 8 hodin, za které dostávají tento minimální plat, není možno doručit to, co mají, takže někdy musí pracovat třeba 10, 11 hodin. To je skutečně bod, kde vlastně dochází k opravdovému zneužívání a myslím si, že nejen v Německu, ale i v ostatních státech. Já vím, že kolega Bach samozřejmě vnímá tyto argumenty a myslím si, že musíme k ním zaujmout stanovisko v této zprávě a vyjádřit mu, poprosit o naši podporu. Takže prosím, Žorži, máš teď slovo, abys učinil určitý závěr. Ano, děkuji. Já zcela vnímám tyto argumenty a samozřejmě také jsme vyslechli zde situaci od jiných kolegů a pokusíme se ještě posílit tu moji zprávu. Možná takové obecné zjištění. Samozřejmě těší mě, ale obecné zjištění je to, že e, je to stanovisko, poskytujeme zde tedy zprávu k sociálním a zaměstnaneckým strukturám které zohledňují aspekty oboru a také kvalitu služeb. Kolega Markus Ferber, jak vyjádřil, a myslím si, můžeme to zapracovat i do této zprávy. To mě vede k úvaze Marian Harkin, která říká, že zejména ve venkovských oblastech dochází ke zhoršování kvality těch poštovních služeb a o tom se zmínili i ostatní kolegové. A ta směrnice vlastně eh, požaduje zajištění určitých základních požadavků, základních standardů, bez eh, nějaké diskriminace. A myslím si, že když někdo žije ve venkovské oblasti a pokud se tam zavírají poštovní eh, úřady, a poštovní služby nejsou poskytovány, tak tady ta disponibilita není zajištěná a skutečně dochází k diskriminaci. Uh, Čili zde se také musí eh, v souvislosti s těmi sociálními strukturami o tom zmínit. Kolega, kolegové zde hovořili o neuspokojivé situaci v Itálii. Další kolega vlastně hovořil o, těch, o tom výběru těch lukrativních služeb ze strany soukromých společností. Také zde ta směrnice o poštovních službách uvádí, aby, že ta povinnost zajišťovat ty všeobecné služby musí, eh, že se k tomu musí poskytovatelé v členských státech zavázat minimálně pět dnů pracovních, aby byly poskytovány tyto obecné služby a tak dále. Takže si myslím, po, musíme poukázat i na to, že ty vše, obecné služby měly velkou, velkou hodnotu v minulosti, ale musí být zachovávány i ve venkovských oblastech, ale také se zohledňováním sociálních podmínek, sociálního rozvoje v různých obcích, regionech a tak dále. Celkově se těším tedy na spolupráci s vámi všemi a na tom, jaký zájem jste vyjádřili o tento text a těším se tedy na další spolupráci s vámi. Předseda, děkuji. Tím se dostáváme k bodu 7. Stále dodržujeme čas. Zde máme zprávu Brando Benefej, uprchlíci, sociální začlenování a integrace na trhu práce. Máme přibližně 45 minut. Já doufám, že to budeme moci trošičku zkrátit. Takže Brando, prosím, máš slovo. Eh, grazie, Děkuji, pane předsedo. Rád bych především poděkoval kolegům za jejich práci na této agentě. Jejich pozměňovací návrhy pro mě znamenaly mnoho pozitivních vstupů, které vezmu v úvahu při přípravě kompromisu. Mnoho, mnohdy se jedná o velmi kvalitní vstupy, které zlepšují ten můj kvalit, původní text skutečně zásadně. Já jsem za to opravdu velmi vděčný, protože mým cílem bylo připravit dokument, který bude specifický, ale zároveň velmi široký na téma, které je velmi zásadní pro naši veřejnost a veřejné mínění. Jsem velmi rád, že žádný z těch hlavních bodů mé zprávy se nesetkal s nějakou výraznou opozicí. S výjimkou tedy extrémní pravice, všichni ostatní považují začlenění uprchlíků a imigrantů na trh práce za zásadní bod. Jsem velmi rád také, že zde panuje souhlas, pokud jde o rozdělení zodpovědnosti mezi státem a dalšími aktéry. Jsem velmi rád také, že souhlasíte s tím, že je třeba vypracovat flexibilně přizpůsobitelná opatření a nejde pouze o specifická, specifické potřeby uprchlíků a žadatelů o azyl, ale jde také o to, že jsou zde velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o podmínky a profesní začlenování musí vzít eh, tento stav eh, v úvahu. Nesmíme zapomínat na rozdíly, které existují. Chci stručně projít eh, příspěvky, nejdůležitější příspěvky jednotlivých politických frakcí. Doufám, že to tedy bude dostatečně komplexní. Pan Mann z EPP zdůraznil velmi důležité aspekty, humanitní aspekt, humanitární aspekt eh, uprchlické krize a vnější příčiny. Je to v souladu s mým úvodním postojem, nejen pokud jde o práva uprchlíků, ale také o jejich povinnosti vůči společnostem, které je tedy přijímají. Souhlasím také s tím, že je třeba zachovat eh, individuální azylová řízení, aby nebyla používána jako kanál pro ekonomickou eh, imigraci, protože to by akorát poškodilo ty, kteří skutečně potřebují mezinárodní ochranu. EU potřebuje legální kanály pro legální cesty pro ekonomickou imigraci. Pak jsou zde různé návrhy, které se týkají snížení požadavku na minimální platy pro imigranty. Já si myslím, že to by akorát eh, podpořilo sociální dumping, xenofobii a tak dále. Trh práce musí být jednotný pro všechny a nesmí diskriminovat eh, mezi těmi, kteří jsou zranitelnější. Souhlasím eh, s přístupem pana Stevensona. Nemá smysl hovořit s uprchlí, o uprchlíkovi s velkým U. Každý má své vlastní potřeby, své vlastní svou vlastní minulost a tak dále. Je třeba využít evropské zdroje, které máme k dispozici, určitě s ohledním tyto návrhy ve svých kompromisech. Nemyslím si ovšem, že další flexibilizace trhu práce by mohla být užitečná pro integraci uprchlíků. Upřímně si myslím, že se jedná o otázku, která je spíše teoretická a není příliš zásadní pro tuto diskuzi. Je podle mě třeba investovat do kvality nabízených pracovních míst. To by mělo posílit sociální a územní soudržnost. Za ALDE Renate Weber předložila několik pozměňovacích návrhů, aby se posílila rychlá integrace uprchlíků na trh práce a do společnosti, aby se zabránilo potenciální izolaci těchto lidí. Já si ale kladu otázku, zda je možné, že by podpořila můj návrh, že by ESF eh, se vrátil na tu původní úroveň a že by to bylo až 25 z celkového toho počtu, která by byla, nebo z celkové částky, která by byla věnována na sociální soudržnost, protože zde došlo ke škrtům v rámci víceletého finančního rámce. Já tedy doufám, že podpoříte ten náš návrh. Nejedná se o zvýšení rozpočtu, ale pouze, že by se posílily zdroje určené, určené na politiku soudržnosti. z peněz za GUE zdůrazňuje velmi kritickou situaci uprchlíků a žadatelů o azyl, říká, že je třeba zajistit eh, základní práva, to znamená jejich eh, tedy bydlení, zdravotnictví, sociální ochranu. Prostředky nejsou k dispozici, já s tím souhlasím, a jejich nedostatek eh, také se zde volá tom, že je třeba uznat jejich kvalifikace, ovšem nemělo by to mít dopad na úspěch té jejich eh, žádosti o azyl. To by mělo tedy negativní dopady. Musíme tedy si dát pozor na to, aby se tomu tak nestalo. Pokud jde o zelené, paní Lambert, já zde děkuji za tyto vstupy, především eh, pokud jde o trvání pobytu, povolení k pobytu, to má velmi důležitý dopad, je to také zásadní příspěvek eh, k naší diskusi. Také si cením práce, pokud jde o zapojení sociálních eh, stran a místních orgánů při vypracování politik eh, v této oblasti, kvalitní zdravotnické a vzdělávací služby a také pomoc eh, s nezletilými. Musíme si také dát pozor na to, aby ti, kteří požívají mezinárodní ochrany, měli rychlý přístup ke spravedlnosti. A na závěr příspěvek kolegyně Adja z EFDD. Tam jen upozorním na několik důležitých vstupů, které podporuji, pokud jde o efektivní pomoc uprchlíkům, nejen tedy jazykovou pomoc, ale také eh, kulturní prostředníci, to by mělo být také zajištěno a potom slučování rodin a také mobilita v rámci Evropské unie, na tom musíme pracovat, abychom posílili to vzájemné uznávání a přenositelnost práv uprchlíků v rámci EU a potom konečně je zde také volání potom, aby ty země, které jsou nejvíce vystaveny migračním tokům, nebyly ponechány sami, aby se jim pomáhalo. Potřebujeme zdroje na technickou pomoc, a právní rámec, který skoncuje s Dublinem a s tím hrozným mechanismem, který nakládá s lidmi jako se zbožím k proclení. Takže já doufám, že jsem nestratil mnoho času každém případě chci říci, že budeme pracovat na kompromisech. Už jste viděli některé z mých prvních návrhů a já jsem na základě toho, co jsem říkal, přesvědčen, že zde máme základ eh, pro společnou práci v zájmu Evropské unie a jejich občanů. Děkuji. Dankeschön. Jetzt die Reihenfolge der Berichterstatter für Děkuji eh, za Tomase Mana, eh, to bude Eliza, nebo někdo jiný ho zastupuje? Dohodnete se nějak, kdo bude mluvit? Prosím, máte slovo. Eh, pan kolega Tomas Mann mě poprosil, abych předložil jeho stanovisko, protože bohužel dnes nemůže být v Bruselu. Eh, účastní se jedné konference v Berlíně. Mm, připravoval na návrzích k tomuto tématu a byly předloženy různé pozměňovací návrhy za naši skupinu. To ukazuje to, že pro naše sociální demokraty je toto téma velmi, křesťanské demokraty je toto téma velmi důležité. Ehm, v celkovém textu eh, Thomas eh, prošel těch více než 300 pozměňovacích návrhů a došel k poměrně dobrému výsledku. Ehm, vypadá to, že různé frakce se až zase tak neliší, pokud je o jednotlivá práva. Eh, chceme společně pracovat na sociální integraci, pustit se do toho včas, například o bod 8 a také posouzení eh, formálních a neformálních dovedností, to je desítka, potom eh, získání jazykových dovedností, to je naprosto rozhodnující a potom přepracování víceletého finančního rámce a částky poukázané na Evropský sociální fond, to je po číslo 16 a jejich navýšení. Eh, Zdůrazňujeme eh, nutnou práci občanské společnosti, odboru a dobrovolných organizací, což je bod 22. A eh, cené je dle FEM také další téma, zejména jde o práva žen a dětí. Tomu eh, výbor pro ženy předložil různé pozměňovací návrhy. Ale podle Tomase se je zapotřebí další diskuze, eh, to znamená předpisy zapotřebí změnit tak, že osoby, které mají nárok nebo žádají o mezinárodní ochranu, tak nejméně by se to mělo vyřešit 6 eh, měsíců po podání žádosti by měly mít přístup na trh práce, nicméně Thomas Mann to považuje za velmi ambiciozní, tu lhůtu 6 měsíců, Potom um, zbližování rodin, tady je zapotřebí mít výjimky, Můžeme mít eh, zvláštní pracovní práva pro uprchlíky, proti tomu eh, je Tomas Mann s tím nesouhlasí a otázka minimální mzdy. Potom klíčový problém považujeme nebo za klíčový problém eh, považujeme definice, protože je zapotřebí opravdu se zabývat podrobnosti. A Potom kolega Brandon v bodě 2 hovoří o pojmu uprchlíci a o tom, že eh, se ten pojem používá v různých diskuzích nejednotně. Navrhuje kompromisní řešení, eh, je zapotřebí definovat podle něho tento pojem i definovat na zá, vlastně ten základ, podle kterého to definujete. Eh, Máme 377 pozměňovacích návrhů, používáme pro tyto osoby různé pojmy, uprchlíci, migrati, žadatelé o azyl, přistěhovalci, eh, osoby se subsidiární ochranou, ehm, žadatelé o mezinárodní ochranu, osoby s, se statutem uprchlíka a tak dále. A než začneme pracovat na kompromisech, tak bychom měli si vyjasnit pojmy podle Tomase Mana. Také bychom měli hovořit eh, o tom, komu chceme poskytnout přístup na trh práce, vzdělání, bydlení a tak dále. Zda to platí pro všechny uprchlíky nebo pouze pro ty uprchlíky, kteří mají nějakou perspektivu toho, že zde zůstanou. Pan předseda, děkuji. Helga Stevens. Uh, thank you, Chair, and good morning, colleagues. Uh, first of all, I... Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, za slovo. Eh, v návrhu se ukazuje, že je zde vůle mít cílenou zprávu, která bude rovnovážná. Nicméně bych chtěla vyjádřit i určitou kritiku a dovolte mi, abych poukázala na některé věci. Myslím si, že je důležité zdůraznit, že neexistuje nic takového, jako je uprchlík. Mě potěšilo, že pan zpravodaj už věnoval pozornost zvláštním potřebám znevýhodněných skupin, které se mezi uprchlíky nacházejí. Například o děti, ženy, starší osoby a osoby s postižením. Nicméně si myslím, že v obecné rovině bychom měli zdůraznit, že každý uprchlík je individualita a má svou historii, potřeby, kvalifikaci musíme si být vědomi mm, té obtížné situace, ve které se nacházejí ženy uprchlice. Proto bych raději přemýšlela o přístupu, který bude dělaný na míru, bude vycházet z rovných příležitostí a bude zaměřen na zvláštní potřeby různých cílových skupin. Za druhé bych byla ráda, kdyby zpráva jasně uváděla, že snahy v oblasti integrace by se měly zaměřit na ty, u kterých je větší pravděpodobnost, že zůstanou v Evropě delší dobu, protože máme omezené množství prostředků, takže je třeba zajistit jejich dobré vynaložení. Domnívám se, že účinné využití prostředků může spočívat jednak v časném zpracování žádostí o azyl, to je jeden aspekt, a pak druhý aspekt je rychlá aktivace eh, uprchlíků jakožto cílové skupiny pro integraci. Chtěla bych také zopakovat, že nejsem přesvědčena o tom, že integrace žadatelů o azyl a e, takže to je řešení pro stárnoucí populaci. Azyl a migrace, to jsou dvě naprosto odlišná témata a je třeba k ním přistupovat odděleně. Kromě toho, a nemůže vyřešit strukturální problémy vnitřní ekonomiky EU. Naopak, EU a členské státy musí nadále pracovat na vytváření správných podmínek pro ekonomický růst a vytváření pracovních míst, což je nezbytný předpoklad také pro úspěšnou integraci uprchlíků. Ještě závěrem Domnívám se, že flexibilita na trhu práce může přispět k včasnému eh, okamžiku integrace uprchlíků. Na základě, no pokud jde o práci pana zpravodaje, tak si myslím, že eh, setkání se stínovým zpravodajemi budou a byla velmi konstruktivní a už se těším na další spolupráci. Ano, flexibilitu samozřejmě můžeme podpořit podpořit na Weber. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že je na čase, aby Evropský parlament vyslal inteligentní vzkaz jak evropským občanům, tak i těm, kteří, kteří chtějí přijít do Evropské unie. Ohledně toho, jak můžeme obě dvě tyto kategorie chránit. Já chci poděkovat eh, zpravodaj za jeho práci. Už jsem měla čas podívat se na kompromisní návrhy a viděla jsem, že mnoho z těch věcí, které jsou velmi důležité pro mou politickou frakci, už jsou v těchto kompromisech zahrnuty. Společný azylový systém, který zlepší postup uznávání, specifický přístup ke zranitelným skupinám, to znamená starším lidem, ženám, dětem, postiženým, potom komplexní přístup k sociální a profesní integraci, který bude předcházet izolaci nebo pocitům vyloučení, je důležité také uznat existující kvalifikace, schopnosti uprchlíků permanentní mechanismus eh, relokace, relokalizace pro všechny členské státy je minimální způsob, eh, jak můžou členské státy prokázat solidaritu jako součást eh, Unie a nejen nějakého uskupení členských států. Je také pravda, mluvil už o tom zpravodaj, že jsme předložili pozměňovací návrh, který se týká minimálního nebo tedy maximálního období pro přístup na trh práce. Spravodaj navrhuje ne déle než 6 měsíců, my ale velmi dobře víme i z prezentace minulého týdne, že jsou zde některé členské státy, které mají kratší období a já se obávám, že když bychom předložili těch 6 měsíců, tak eh, by to zhoršilo politiku v některých členských státech. Já si myslím, že bychom měli poskytnout přístup na trh práce co nejrychleji, abychom se vyhnuli možným problémům a těm pocitům izolace uprchlíků. Vítám ale také celou řadu dalších věcí, které jsou ve zprávě. Například to, že se zdůrazňuje přístup eh, ke vzdělávání, k bydlení, ke službám. Všechny tyto věci přispívají ke správné integraci na trh práce. A já jsem si jistá, že na schůzce stínových zpravodajů, kde budeme projednávat kompromisy, dospějeme ještě k lepšímu textu. Děkuji. Děkuji. Další řečník Panas. Tania González Peňas. Děkuji. Chci poděkovat zpravodaji za práci na této zprávě a za jeho komentáře. Je to velmi komplexní zpráva, kde jsou protichudné názory, jak jsme viděli, také v pozměňovacích návrzích, takže já mu děkuji za jeho úsilí které vložil do těch kompromisních návrhů, které nám poslal včera. My máme pozměňovací návrhy, které se týkají ochrany lidských práv, boje proti diskriminaci ve všech jejich podobách a pozměňovací návrhy, které mají sociální obsah, pokud jde o přístup ke zdravotnictví, ke školství, k sociální ochraně nebo také k bydlení uprchlíků a žadatelů o azyl včetně také lepších veřejných investic prostřednictvím různých mechanismů na ochranu těch nejzranitelnějších. Konkrétně je zde pozměňovací návrh, který zde zmínil zpravodaj ohledně profesních kvalifikací. My navrhujeme, aby se tedy uznávaly profesní kvalifikace, to nám připadá tedy adekvátní, ale nikdy to nesmí být diskriminační prvek ve chvíli, kdy se bude rozhodovat o tom, komu udělíme azyl a komu ne. Nemám s tím tedy žádný konkrétní problém. Chtěla jsem se také zmínit eh, o těch eh, ksenofobních eh, hláškách, které se objevují v Evropě. My musíme proti těmto přístupům bojovat, eh, musíme bojovat proti xenofobním komentářům těch, eh, kteří chtějí, aby si veřejnost myslela, že zcela je neslučitelné to, že na jedné straně chceme plnit své mezinárodní povinnosti a zaručit mezinárodní ochranu uprchlíkům a na druhé straně také plnit svou povinnost související s ochranou našich občanů. Já si myslím, že občané trpí především tím, jak eh, zaniká sociální stát, především v některých eh, zemích na jihu Evropy. Pak ještě jedna věc. Minulý týden se zde hovořilo o tom, že když se nebudou uplatňovat opatření na začlenění uprchlíků do společnosti a na trh práce, tak eh, to bude se střednědobého dlouhodobého hlediska znamenat mnohem větší náklady pro naši společnost. V tomto smyslu bych chtěla odkázat na individuální právo jakékoliv osoby požádat o mezinárodní ochranu a potom tedy právo na vstup na trh práce, právo na minimální plat a na slučování rodiny. To mně připadá zcela zásadní. A k dodržování těchto práv stačí pouze politická vůle. Někdo se zde snaží mít nějaká kritéria pro vstup eh, těchto uprchlíků na trh práce na základě ekonomické situace, přijímající země na základě kvalifikace uprchlíka a tak dále. To je pro nás celá nepřijatelné a stejně nepřijatelný je také pokus kriminalizovat migranty. My naopak musíme bojovat proti mafiím převaděčů a musíme zajistit legální cesty přístupu na eh, naše území. Je třeba okamžitě rozvinout mechanismy přijímání těchto uprchlíků, a je třeba také zkrátit na 6 měsíců to období, než se dostanou na trh práce. To je zcela zásadní a já doufám, že svými stanovisky také přispěji k práci zpravodaje, kterému tímto znovu děkuji za jeho úsilí. Děkuji. Hm, kolega Lambert tady není, takže kdo bude mluvit za něj? že Laura jako další řečník. grazie presidente, soprattutto grazie al... Děkuji pane předsedo, děkuji zejména kolegovi Benifejovi za jeho práci a za to, že je otevřený. Děkuji také za to, že už nám rozdal první návrhy, už nám je dal k dispozici, my je teď vyhodnocujeme a teď na nich pracujeme. Snažíme se být co nejefektivnější. Naše mm, vyjádření nebyla početná, ale do určité míry to bylo pro nás hodně naléhavé důležité. My jsme chtěli rovné rozdělení odpovědnosti, tedy povin, nebo mechanismus povinného eh, rozdělení Eh, to by mělo být eh, ve společném asilovém systému. Potom jde o opatření, která jsou realizována také mimo území EU, to znamená to řízení nebo zvládání toků, zastavení toho, kdo nemá právo na vstup do EU jde o také aktivní, efektivní a sdílené řízení. Potom musíme rozlišovat mezi naléhavými opatřeními a mezi projekty střednědobého nebo dlouhodobého horizontu. To je důležité, jestliže mám být efektivní. Potom eh, jde také o vyhodnocení podmínek států, které by měly zaručit eh, přijetí daných osob, aniž bychom ale určovali to, že státy, které dané osoby přijmou, takže eh, nesmí zneužívat nebo využívat ty migrační migrační toky eh, jako levnou pracovní sílu, protože to by znamenalo, že vlastně eh, jednáme v rozporu eh, s lidskými právy. Důležité je také zajistit podporu v okamžiku příchodu. Nejde pouze o jazykovou podporu, ale jde také o zajištění osob, které doprovodí nebo poskytnou určitou kulturní pomoc, budou takovými kulturními mediátory a tak, aby docházelo k vzájemnému porozumění, jak mezi tím, kdo je přijímající osobou, tak tou osobou, která přichází. Ty krizové politiky by měly být vyloučeny eh, z omezení, eh, která máme v EU. Například máme azylový fond eh, pro migraci a teď by měla proběhnout přeskum v polovině období. Také potřebujeme systém provádění fondu, který nám zajistí efektivní přijetí daných osob a důstojné podmínky pro život. My jsme vyhradili 3 miliardy eur Turecku, aby se řešil problém s migranty, takže bychom měli být schopni eh, zvládat věci autonomně, mělo být o sdílené zvládání dané problematiky. Jde o systém, který by nám měl umožnit eh, předvídat migrační toky a musíme počítat s tím, že to bude realita v následujících letech. Měli bychom se snažit zefektivnit maximálně eh, eh, zvládání žádostí. Tady bych chtěla navázat na směrnici k modré kartě, což je krásný projekt, který vlastně nebyl vůbec využit. To jsou naše priority a zároveň také návrhy. My vyhodnocujeme kompromisní návrhy a zároveň bych chtěla poděkovat kolegovi Benifejovi, protože před ním byl těžký úkol, který je ale naléhavý. My jsme připraveni se zapojit do společného, do přípravy na společném dokumentu, který bude efektivní. Děkuji. Děkuji. Thank you, Chair, for your flexibility. I'm jumping in for my colleague. Děkuji, já eh, nahrazuji kolegu eh, Lamberta. Eh, Reňke. Chtěla bych říct pár připomínek za naši skupinu. Ta zpráva nás potěšila, spoustu pozměňovacích návrhů podporujeme. Chtěli bychom poděkovat panu zpravodajovi za konstruktivní návrhy. Zejména se týká pozměňovacích návrhů, které posilují roli lokálních orgánů občanské společnosti. To je pro nás naprosto klíčové, protože toto bude důležitým nástrojem. A je to důležité pro vytvoření um, účinného zapojení do trhu práce ze strany žadatelů o azyl a uprchlíků. Rádi bychom také poděkovali za to, že mnohé z našich pozměňovacích návrhů byly zohledněny, zejména se to týká těch, které se snaží zefektivnit úsilí, které teď vkládáme do stávající legislativy EU, protože máme pocit, že máme na čem stavět v evropské legislativě. A naprosto klíčové je pro nás to, že eh, bychom neměli řešit pouze krátkodobá um, hlediska, ale měli bychom se zabývat tím, jak integrovat žadatele o azyl z dlouhodobého hlediska Myslím si, že mnohé pozměňovací návrhy se týkají právě tohoto tématu a byly zohledněny. Některé věci stále ještě zvažujeme a diskutujeme o nich, jako je například vytvoření dalšího fondu v rámci ESF. Myslíme si totiž, že pokud nebudeme mít další prostředky, tak by mohlo potom dojít k konkurenci mezi už užitečnými fungujícími programy, ale jsme otevření flexibilnějším možnostem financování v této oblasti. A v každém případě podpoříme změny v rámci víceletého finančního rámce, tak jak je to navrhováno v odstavci 16. Návrh se nám opravdu líbí. Možná o něm budeme muset ještě diskutovat, například o tématu financování, ale eh, jinak eh, naše díky panu zpravodaji a těšíme se na konstruktivní spolupráci. Děkuji. Děkuji, paní Bytoto. Grazie. Děkuji. Chyběla nám zpráva o problematice imigrantů. Mně se zdá, že je to takový sport Evropském parlamentu. Pořád vydáváme další zprávy v každém výboru. A zdá se mi, že v posledních letech se situace nezlepšila, takže je jasné, že máme špatný přístup při řešení tohoto problému. Doufám, že Evropa nechce dovést miliony otroků, protože se mi zdá, že se právě ubíráme tímto směrem. Chtěla jsem říct si kolegovi Benifejovi, že hájit své vlastní lidi není zločin, protože pokud by to byl zločin, tak bych se sama udala. Já hájím italské občany a italské nezaměstnané. Podle mě zpravodaj udělal chybu, protože hovořil s odbory, se združeními imigrantů, hovořil se všemi, ale možná nemluvil s nezaměstnanými své země, nemluvil se svými vrstevníky, vzhledem k tomu, že 40% mladých v Itálii nemá práci a je těžké vysvětlit těmto mladým, že imigrant má práci, má právo na práci a on ne. Já si naopak myslím, že je třeba řešit otázku práce nejdříve na evropské úrovni, protože je pravda, že na druhé straně moře, na druhém břehu moře, mnozí umírají kvůli tomu, že nemají práci, ale v Itálii také. Právě včera byl případ dalšího člověka, který přišel o práci a spáchal kvůli tomu sebevraždu. Já si myslím, že bychom měli mít odvahu přistoupit k tomuto problému realisticky. My nejsme populistickou stranou, my jsme realistickou stranou. My bereme na vědomí skutečnou situaci a možná by bylo vhodné, kdyby místo toho, aby se díval na ten můj pozměňovací návrh jako na něco, co je zcela mimo realitu, aby se spodíval na realitu své země, protože ty naše pozměňovací návrhy jsou realistické. My říkáme, že nejdříve je třeba řešit problematiku italských nezaměstnaných a potom je třeba přistoupit k otázce imigrace úplně jinak, protože pokud chceme dovážet eh, miliony otroků z Afriky, tak my s tím nesouhlasíme. I když to teď není nejvodnější kontext, já si myslím, že my musíme řešit otázku imigrace tam, my musíme podpořit tu spolupráci, musíme si ty lidi vybírat. Když nám do Itálie připlouvají stovky tisíc lidí a pouze 30% či méně z nich bude mít eh, nárok na statut uprchlíka, tak to znamená, že prostě máme stovky tisíc lidí, kteří se nám pohybují po italském území nelegálně a buď tedy pracují za mnohem nižší sazby, než by se slušelo, anebo působí trestnou činnost, prostě v každém případě jsou problémem pro naši společnost. Já si myslím, že by se mělo věnovat více sluchu těm stranám, které pouze se zaměřují na realisticky problémy, které nám tam vznikají, protože jinak to bude zase x ta zbytečná zpráva, kterou schválíme, nebo lépe řečeno, kterou vy schválíte. Nikdo další se nehlásí už o slovo, takže bychom zpravodaj dali ještě slovo na závěr, na to, aby učinil závěr z diskuse. Mikro, mikro. Sí. Grazie, eh, Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych rád vyjasnil pro paní Bizoto jednu věc. Ta zpráva není o imigrantech, ale o uprchlících a žadatelích o azyl. Nesnaží se zotročit lidi, ale naopak jde o to, jak pomoci lidem, kteří prchají před otroctvím nebo jinými nepříjemnostmi. Jde o to rozlišit eh, mezi lidmi, kteří jsou obětí tak závažných eh, situací, že je jim třeba poskytnout mezinárodní ochranu a právě rozlišit mezi nimi a ekonomickými migranty. To je jedna z věcí. My jsme se k tomu snažili přistoupit se zdravým rozumem a pragmaticky což uznala většina politických frakcí. Takže pravděpodobně ten zdravý rozum je tam, kde je také většinový názor. Já bych také řekla, že by bylo lepší, kdybyste si přečetla tu zprávu, protože rozhodně já nechci postihnout jiné znevyhodněné kategorie. Právě se zde hovoří specificky o nezaměstnaných eh, i o mladých nezaměstnaných eh, právě v souvislosti s politikou na podporu uprchlíků. Nemůžeme politiku na ochranu uprchlíků realizovat eh, na základě sociálního dumpingu. Nemůžeme využít eh, prostředků z fondu soudržnosti způsobem, eh, který by upřednostňoval uprchlíky a znevýhodňoval naše vlastní nezaměstnané. Rozhodně ne. Naopak zpráva navrhuje zvýšit limity z Evropského sociálního fondu právě tak, aby bylo možno řešit tuto novou situaci ne na úkor evropských slabších kategorií. Takže rozhodně nechceme zde dělat nějakou propagandu na účet eh, daňového poplatníka. Pokud jde o ty komentáře ostatních politických frakcí, tak tady musím říci, že jsem zde zjistil určitou blízkost našich pozic, eh, pokud jde o potřebu rychlého zásahu, pokud jde o potřebu posílit eh, fondy pro sociální soudržnost, eh, posílit také společný přístup k azylovému řízení, a je také jasné, že zde zůstávají ještě některé otázky, které jsou kontroverzní, o kterých ještě budeme muset diskutovat na schůzkách stínových zpravodajů. Tam budeme usilovat o další kompromisy. V každém případě jde o rovnováhu mezi kompetencemi. V každém případě, když budeme řešit eh, žádosti o azyl, tak eh, tam eh, nemůžeme používat jako měřítko schopnosti a kvalifikace pracovníků. Nicméně tyto informace nám mohou sloužit eh, k tomu, abychom si udělali představu o tom, kdo může či nemůže jak rychle najít práci. Takže tam musíme najít rovnováhu. A potom také otázka prostředků, financování. Tam zde také jsou odlišná stanoviska odlišné názory, nicméně doufám, že zde bude podpora pro to, abychom zabránili akcím, které budou znevýhodňovat jiné kategorie, jiné znevýhodněné kategorie. Je mi jasné, že je třeba vyjasnit terminologii, říci, komu budou určeny jednotlivé podpory, jak sociální, tak další, protože pokud jde o terminologii, tak eh, tam eh, máme ještě různé přístupy. A na závěr bych rád řekl, že se mi zdá, i v souvislosti s jinými problémy, podpora místních eh, orgánů, místních združení, nutnost poskytnout také kulturního prostředníka. To jsou další věci, které si tedy získaly většinu a společný přístup, takže doufám, že i přes ty složité otázky, kontroverzní otázky, směrnice o modré karty například, tam jsou různá stanoviska, rozporné názory. Doufám, že i přesto všechno se nám podaří prosadit většinový přístup. Já doufám, že se nám podaří efektivně završit tuto práci a vypracovat zprávu, která bude užitečná pro Evropu a pro evropské občany, že to bude zpráva, která bude užitečná při vedení reformy, která z hlediska legislativy je nutná a že nám umožní využít těch nejlepších postupů sdílet nejlepší postupy při integraci uprchlíků, aby tato integrace ještě více neznevýhodňovala ty, kteří byli v Evropě postiženi hospodářskou krizí v posledních letech. Děkuji. Děkuji. 30. května budeme o tom hlasovat eh, ve výboru a na plenárce to bude v červenci. Nyní se dostáváme k bodu 8, zastoupení pracujících na úrovni vedení podniků v Evropě. Spravodajem jsem já sám. Takže eh, bych učinil stručnou úvodní, eh, stručný úvod tedy. K tomuto tématu eh, v tom je jasné, že tam bylo 228 pozměňovacích návrhů, to mě přece jen překvapilo po těch prvních rozpravách, které jsme měli. Nebudu se zmiňovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, protože u těch 280 by to bylo relativně hodně. Všichni víte, že čas je omezený a chci, samozřejmě pokusím se tu zprávu ještě vyjasnit, udělat ještě přesnější a jasnější. Některé prav, pozměňovací návrhy právě mají za cíl ještě rozšířit, prohloubit a více konkretizovat tu zprávu. Myslím si, že se nám podaří eh, zapracovat to do kompromisních návrhů, které by získaly většinu. Druhá skupina pozměňovacích návrhů se týká spíše jazykových, formálních změn zprávy. Tam jde spíše o vyjasnění určitých pojmů v souvislosti s tímto tématem. To si myslím, že v souvisl- ve spolupráci se stínovými zpravodají na tom budeme pracovat. Třetí skupina pozměňovacích návrhů, ta je taková, to, to se domnívám, že je taková napínavá, protože v podstatě říkají, že všechno by mělo zůstat tak, jak to je. Dobrá, no tak eh, můžeme se na to podívat a říct si, no tak prostě necháme tu zprávu. No, ale to není cíl. Snažíme se zdůraznit při každé možné a nemožné příležitosti ve sděleních komise, v našich stanoviscích. Chceme prostě vyjádřit jasně, že jsme proti sociálnímu dumpingu a pro posílení sociální eh, Evropy, pro větší začlenění zastoupení pracujících. Když se podíváme kdybychom zůstali tedy u stávající situace v Evropě, jak to je, tak jak to je, tak asi bychom tento cíl nesplnili tedy. Čtvrtá skupina pozměňovacích návrhů, ta mě trošku překvapila, abych tak řekl, a přiznávám také pobavila. Je to 62 pozměňovacích návrhů, které chtějí vyškrtnout celé pasáže této zprávy. Zejména byly předloženy ze strany čtyř členů výboru. Pokud bychom to tak udělali, tak by možná zůstaly jen nadpisy a 40 textu, jinak by všechno odpadlo a to není tedy úplně naším cílem. Zejména mě pobavilo to, o čem se teď zmíním, v našem výboru EMPL jsme, si, jsme se jasně vyjádřili proti směrnici o společnostech s jednou osobou. Schvá, zamítli jsme to velkou většinou, protože tato směrnice by vlastně dávala možnost vlastně určitým způsobem obcházet vlastně na vnitro, vnitrostátní legislativu. Pokud bychom výslovně chtěli vyškrtnout tuto pasáž z této zprávy, tak bychom v podstatě jednali v rozporu s našimi předchozími rozhodnutími. Potom je zde ještě několik pozměňovacích návrhů navrhujících vyškrtnutí, které v podstatě by měly negovat to, co je známe a popřít vlastně určitou evropskou podstatu. A Naopak je potřeba posílit a doplnit směrnici o právech pracujících. Proč potom v minulosti jsme bojovali v našem výboru za to, abychom vlastně právě tuto, toto stanovisko zapracovali do politik komise. Teď se nám to úplně, tehdy se nám to úplně nepodařilo a teď vlastně je to dobrá příležitost pro to, abychom to tam zapracovali. Chtěl bych také poukázat na to, a už jsem to vyjádřil i v té zprávě, že to, co je teď na stole, není vlastně socialistický návrh. Už v 18 členských státech to existuje, má to rozdílnou kvalitu a nikdo nemá v úmyslu to nějak rozporovat nebo eh, negovat. Existují 18 těchto eh, legislativ v členských státech, včetně Norska, o, tedy ohledně zastoupení pracujících na úrovni vedení podniku pokud by se to tady mělo proměnit v nějaké jednotné evropské texty, potom kdy bychom to měli udělat. Musí se zohledňovat samozřejmě práva pracujících. Nemělo by zase docházet k tomu vybírání jen toho nejlepšího a k, k omez, k omezování práv pracujících. To je cílem této zprávy a tato zpráva apeluje na určité mezi na evropské minimální standardy když třeba v budoucnosti se bude vykonávat právo pracujících, tak by měly existovat minimální standardy na evropské úrovni pro zastoupení pracujících na úrovni podniku. Toto je cíl té zprávy. Myslím si, že ten proces rozpravy bude ještě velmi napínavý. A nyní tedy zahajuji diskusy za EPP Tom van den Kendeláre. Dě- děkuji, pane předsedo pane zpravodaji, vážení kolegové. Jak jsem již řekl, eh, ve svém prvním příspěvku ohledně zastoupení pracujících, tak právo na informování a konzultování pracujících je zásadní. Umožňuje to zlepšovat produktivitu a lepší zapojení pracujících. A vlastně to je právo, které náleží pracujícím. A v podstatě v Evropské unii se uvádí, že z hlediska sociálních cílů je potřeba zohledňovat jednotlivé stávající systémy. Ve svých pozměňovacích návrzích zdůrazňují princip subsidiarity. Víme, že zastoupení pracujících je věc, která závisí na tradici a historii různých členských států. Jsou některé situace, kde vlastně vůbec nejsou pracující zastoupení, například ve správních radách v mé zemi, v Belgii, v Nizozemsku, ale také ve Velké Británii. A to neznamená ale, že pracující nemají práva. Sociální partneři například v Nizozemsku hrají velmi důležitou roli. A vždy je nutné konzultovat, je, projednávat věci s pracujícími a zapojit je do politik. Dále EPP není zastáncem eh, zavedení nebo uplatnění nové směrnice nebo nové normy vzhledem k různorodosti zastoupení pracujících v jednotlivých členských státech se mi to nezdá příliš vhodné a je další alternativa, o které můžeme přemýšlet. To znamená, že bychom měli uh, být připraveni přebrat jednotlivé stávající návrhy. Já jsem těším se také na debatu, kterou povedeme na dalších schůzích s vámi, jakožto zpravodaji a s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Ale prosím, pomalej. En- Enrique, hned se dostaneš na řadu nyní, Eduard Martin. Technická otázka tak prosím k jednacímu. Omlouvám se, že to přerušuji, ale musím opustit sál, protože musím jít do um, hemicyklu kvůli minutě ticha. Ale pokud eh, souhlasíte, tak bych se vzal slovo poté. Pokud nesouhlasíte, tak eh, bych se rád omluvil. Ale musím jít. Děkuji a omlouvám se za to, že jsem eh, přerušil tímto jednání. You come back? Vrátit se, dobře. Tak v pořádku. Eduard Martin. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, vážený pane zpravodaj. Chtěl bych říci, že tato zpráva musí pomoci a pomůže, jsem o tom přesvědčen uvést v život sociální demokracii v podnicích. Z mého hlediska, jak jsem již řekl několikrát, nejde o to, aby se z toho udělala povinnost zavést určitý model. Je potřeba zohlednit kulturu a postupy v jednotlivých zemích a v různých eh, odborových organizacích ale přitom ukázat, že jsme efektivní. A efektivnost mého hlediska, co to je? To znamená pomoci v tomto postupu lépe předvídat a lépe jednat, tak abychom předcházely sociálně-ekonomickým dramatům. Dnes nemůžeme říci, že všude v Evropě tato sociální demokracie skutečně plně žije i když je právo na informování samozřejmě, ale jsou to pouze informace, které se dozvídáme někdy v tisku, v, z médií a kde odborové organizace jsou postaveny před hotovou věc. Již jsem říkal od začátku, ta práce, kterou navrhuješ, je dobrý výchozí bod. Skutečně s mou frakcí se pokusíme předložit takové pozměňovací návrhy, abychom nedávali do protikladu jeden model vůči jinému, ale zejména, abychom zohledňovali kulturu a postupy a umožnili pracujícím, aby byli více zapojeni do strategických rozhodnutí podniku, protože to je vlastně vlastně těžiště té zprávy, kterou předkládáš. Opravdu je potřeba hodně zdůrazňovat informování, konzultování, účast na spolurozhodování, to již prokázalo svůj eh, účel zejména v severských zemích, ale je potřeba také zohledňovat specifika jednotlivých zemí, koncepce subsidiarity, Někdy jsem byl překvapen některými pozměňovací návrhy. Zde také nejde o to, že chceme říci, že ty kompetence je potřeba stavět proti sobě. Nicméně existuje zde mnoho nadnárodních společností na různých územích Evropy a my skutečně musíme sdílet ty informace s těmi pracujícími, kteří jsou zastoupeni v představenstvech, ve správních radách Nikoliv, abychom harmonizovali všechny sociální politiky, o tom samozřejmě můžeme diskutovat, možná bych řekl, proč ne, ale abychom se prostě pokusili eh, zapojit více ti, které, ti, kteří nemají dnes tolik práv jako ti, co jsou nahoře. A samozřejmě chceme podniky, protože dnes podniky jsou usazeny na více evropských územích. A skutečně společnosti s jednou osobou souhlasím s tím, co jsi řekl. To je potřeba napravit, ukončit tyto prak, tuto praxi, protože někteří vlastně využijí této mezery, abych tak řekl, aby obcházeli pravidla, obcházeli národní postupy v oblasti informování a konzultování právě. Souhlasím s tím, co jsi řekl, je potřeba proti tomuto útočit a co nejrychleji ten problém napravit potřeba dosáhnout určitou rovnováhu. Klíčem je skutečně dobře propojit spolurozhodování a spojit tedy konzultování, účast na spolurozhodování. To je vlastně také smysl pozměňovacího návrhu 177, který jsem předložil. A na závěr do, rozumně doplněný text může být dobrým nástrojem pro uvedení v život té sociální demokracie a zohlednění práv pracujících podnicích všude, podnicích v Evropě. Předseda, děkuji. Hm, další řečník. now you and I have... Vážený pane předsedo, my jsme spolu často žertovali, ale musím říct, že tato zpráva rozhodně není nic úsměvného. Já jsem předložil pozměňovací návrhy, i další stínoví zpravodajové, i další členové tohoto výboru a z toho vidíme, že ten váš návrh je zcela nepřijatelný pro většinu z nás. 282 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a z nich 61 je na vypuštění. V mnoha oblastech ani nejsou možné konstruktivní pozměňovací návrhy. A z těchto pozměňovacích návrhů jasně vidíte, že to, co navrhujete, není vhodné. Není to ani proveditelné na evropské úrovni. Pokusím se začít trochu pozitivně. V tom vašem původním textu je zde jedno úvodní ustanovení, které mohu podpořit. Úvodní ustanovení D, které říká, že formy zapojení pracovníků na úrovni vedení existují v 18 členských zemí Evropské unie a v Norsku, nicméně velmi se od sebe liší z hlediska sociálního, ekonomického, historického vývoje. A právě o to jde. Deset členských států nemá žádnou regulaci v této oblasti a Mezi těmi, které regulace mají, existují obrovské rozdíly. Která směrnice by byla schopna vzít v úvahu tyto obrovské rozdíly? Přístup, který se zaměřuje na sdílení nejlepších postupů, ten by byl vhodnější a také přijatelnější pro mě a EKR. Dovolte, abych se zmínil o dalších eh, vašich eh, myšlenkách, které navrhujete. Zástupci pracovníků by prý měli mít stejná práva a pravomoci jako management. Představte si to tady v Evropském parlamentu. Nabídnul byste vašemu personálu stejná práva, jako máte vy? dost pochybuji o tom, že byste je poslal na hlasování na plenární zasedání ve čtvrtek. Je to proti pravidlům a zcela právem. Já nesouhlasím, nebo tedy nejsem proti tomu, že by se mělo naslouchat eh, pracovníkům. To uvidíte i z mého pozměňovacího návrhu 15. Jako bývalý podnikatel vím, že to má obchodní smysl že pro zaměstnance i pro dobré fungování podniků je dobré naslouchat pracovníkům. Nicméně máme zde jiné struktury, které to zajišťují. Další bod, který zde uvádíte, že země, které regulují v této oblasti, jsou ekonomicky úspěšné. Já si myslím, že asi víte, kam směřuji. Velká Británie nemá žádnou legislativu v této oblasti a je bez ní poměrně úspěšná. A myslím si, že opravdu by Brusel neměl říkat třeba yorkshireským společnostem, jak mají konfigurovat svá představenstva. To je úplný opak toho, co po nás občané chtějí, co chtějí občané, abychom dělali na evropské úrovni. A právě tento přístup eh, tlačí Velkou Británii ke snahám o vystoupení z Evropské unie. Já určitě nejsem sám, kdo si myslí, že toto by mělo zůstat v kompetenci členských států. Pane Hendle, neexistuje žádný evropský model pro reprezentaci pracovníků na úrovni vedení podniku. Naopak, Máme zde německý model, který nebude vhodný pro zbytek Evropy a doufám, že ve vašich kompromisních návrzích změníte svůj přístup a vezmete v úvahu ty závažné obavy, které zde byly dnes vyjádřeny a že zohledníte předložené pozměňovací návrhy. Děkuji. So, Enrique takže Enrique ještě není zpátky, takže další řečník. Děkuji, pane předsedo. Pokud mi dovolíte, eh, tak já bych chtěla opravdu důrazně nesouhlasit s předřečníkem, protože si eh, myslím, že EU není jenom eh, souhrn členských států, ale úkolem EU je regulovat určité oblasti politik. A Spojené království je součástí tohoto. A myslím si, že zastoupení zaměstnanců je důležité nejenom eh, kvůli zachování sociálních práv eh, zaměstnanců v EU, ale je to také otázka regulace vnitřního trhu, protože pokud posílíme eh, demokratickou korporátní zprávu, tak eh, to platí potom pro všechny, pro eh, občany EU, včetně Spojeného království, že to je něco, z čeho můžete těžit. A já, když jsem se díval na tento návrh, tak jsme se zabývali obavami, které se týkají subsidiarity nebo různých přístupů a diverzity, která mezi členskými státy existuje. A já si myslím, že tato zpráva se v poměrně plném rozsahu těmi obavami obavami eh, zabývá. Můžeme mít rozdíly mezi jednotlivými modely a členskými státy nebo i rozdíly na regionální úrovni, pokud to tak v některých členských státech je, pokud je o zastoupení eh, pracujících. Ale myslím si, že tento krok potřebujeme, protože tady nejde jenom o otázku sociálních práv, ale jde také o otázku eh, vnitřního trhu a demokracie. Podíváme-li se na to, jaká je realita, tak e, si uvědomuje, že zejména v době krize podniky, které mají silné zastoupení pracujících, byly odolnější. A toto by nás mělo zajímat. A to už ani nehovořím o pozitivním dopadu, které by to mělo na dosažení cílu eh, Evropa 2020. Mělo by jít o cíl, který je důležitý pro nás, pro všechny. To znamená, naše skupina tento přístup jednoznačně podporuje, pokud jde o závazná pravidla eh, k zastoupení pracujících na úrovni vedení. A také jde o zajištění eh, kvality zastoupení pracujících a rovnosti vůči jiným skupinám, které jsou zastoupeny. Protože pokud eh, spolupracujete, máte spolupracovat konstruktivně, máte nacházet ehm, konstruktivní společná řešení, tak musíte ehm, být na stejné úrovni, musíte mít stejné podmínky a mít možnost taková řešení nacházet. A závěrem, myslím si, že ehm, je zde něco, co jsme se snažili potrhnout v našich pozměňovacích návrzích, a sice, že nejde pouze otázku pracujících a toho, že by měli být eh, zapojeni na úroveň eh, vedení, ale to také otázku eh, pestrosti mezi pracujícími v rámci podniku, takže chceme zdůraznit eh, rovnost pohlaví a eh, zastoupení zejména mladých lidí, protože velmi často eh, stážisté, mladí lidé působí v podnicích a jejich hlas není, nezaznívá. Takže to bylo takové důležité doplnění, které bychom my předložili k tomu podle nás dobrému názoru, na návrhu pana Hendla. Závěrem u mých zaměstnanců musím říct, že my tam nemáme nějakou velkou hierarchii a myslím si, že to přispívá k atmosféře v, našem, v naší kanceláři a díky tomu nacházíme lepší řešení pro všechny. A v tomto duchu eh, tento návrh důrazně podporujeme. Děkuji. Děkuji. FD. Laura tady už není. Takže pan Děkuji, pane předsedo. Já jsem vyslechl všechna, všechny vaše výroky, které jste zazněli. Říkal jste, že to je návrh a já bych byl rád, kdyby to tak i zůstalo. Je to vlastně návrh zprávy, jejím, jehož cílem by mělo být zaručit minimální zastoupení zaměstnanců jak v evropských společnostech, tak přeshraničních, tak ve vnitrostátních společnostech v členských státech. Ale o tomto tématu se vede debata samozřejmě, která to může interpretovat zcela opačným způsobem. My se domníváme, že pracují, aby pracující byli informováni, aby se účastnili na rozhodování, ano, to je jasné, protože často právě často v dílnách, v provozech se řeší ty problémy, kteří vedoucí pracovníci nebo technikové nedokážou vyřešit. To tak bývá. Ale je zde určitá pochybnost ohledně toho, co vy prezentujete jako ten nevnutitelný model, že by pracující převzali kontrolu nad představenstvem. Ne, a cituji Eduarda Martena dnes ráno, jste říkal, jasně, my chceme mít vliv na strategická rozhodování podniku. A on říká vlastně opak toho. On chce vnutit mm, tu, tento strategický to strategické rozhodnutí. Vzít si v podstatě podnik jako rukojmí. Naštěstí se to týká jen velkých, těch hodně velkých podniků, těch malých se to nedotkne. A problém je, že to může mít škodlivé důsledky, zejména v období silného sociálního a ekonomického napnutí. Viděli jsme blokády, kdy odboráři chtěli, co podporuje pan Eduard Martin, a k čemu to vedlo? vedlo. K zániku některých velkých podniků ve Francii, kde buď došlo k delokalizaci, úplně hloupě, a naštěstí naše evropské fondy přizpůsobování se globalizaci za, účink, za, za intervenovali tedy, splnili svůj úkol. Zasahování Evropské unie do národních práv, to, co vy chcete dělat, vede, to je vlastně přehnaná interpretace povinných kompetencí Evropské unie, podle našeho názoru. A na závěr, něco pro naše feministické přítelkyně návrh týkající se kvót žen v představenstvech. To není odůvodněno ani ekonomickou efektivností, ani principem rovnosti, ani zásluhovosti. Já si tedy myslím, že je to urážlivé takto vnucovat kvóty je spoustu žen, které jsou v čele velkých podniků, jsou velmi efektivní a nečekali na to, až budou vnuceny nějaké kvóty. Je mi líto, že to říkám a děkuji za vaši pozornost. Enrique Tak Enrique je zpět. Thank, thank you very much, Simon. Thank you for all. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám všem. Děkuji za eh, porozumění a trpělivost schovývavost. A budu pokračovat, španělsky. A budu pokračovat španělsky. K tomuto textu. Chci na úvod říci, že účast pracovníků v orgánech vedení společnosti je symptomem společnosti a ekonomik, které fungují lépe a které dosáhly mnohem vyšší úrovně než zbytek, tak plně tedy podporuji tento princip. Zaměřím se na tři bloky pozměňovacích návrhů, které zde budu postupně prezentovat. Nejedná se jen o můj postoj, postoj k textu, ale jedná se také o postoj celé mé frakce. Já uznávám, že předseda a zpravodaj se bavil, když některé věci četl, ale já musím říci, že má frakce naopak eh, se rozesmutnila, když se něco z toho četla. Prostě takový je život, někdy se smějete, někdy pláčete. Je zde podtitulek 1, která, který hovoří o obecných požadavcích eh, pro toto zastoupení, ale už ten titulek eh, sám hovoří o tom, že je zde poměrně omezený náhled. My chceme podpořit myšlenku, že jsme legislativním orgánem, my nepředkládáme požadavky, ale návrhy stanoviska ne požadavky. A potom si nemyslíme, že zastoupení pracovníků by se mělo omezit na dozorčí rady. Je zde spousta jiných eh, modelů, které fungují lépe. V tomto smyslu tedy budeme v tomto bloku hájit to, že to zastoupení musí být na adekvátní úrovni. Na adekvátní úrovni, co to znamená? je jasné, že zastoupení pracujících, eh, která je určitě žádoucí a musíme jí napomáhat, eh, závisí na celé řadě faktorů, které jsou odlišné v různých koutech Evropy, ať už jde o kulturu, zkušenosti, odborářskou eh, strukturu, podnikatelskou strukturu a výrobní strukturu, protože je úplně jiná situace, když máte střední podniky o 50 a více zaměstnancích, nebo máte spoustu mikropodniků. Často to souvisí i se strukturou trhu práce, které nejsou homogenní ani v rámci jednotlivých členských států. Takže závisí také na právní historii, práv společností v jednotlivých členských státech. Takže jistě je třeba podporovat toto zastoupení, ovšem s jistou flexibilitou, s rozumnou flexibilitou, aby to bylo funkční na jednotlivých trzích. A také chci připomenout, že zastoupení pracujících musí existovat, musí mít svou váhu, ale v žádném případě se to nesmí směšovat s řízením a s vedením podniku, protože za to jsou zodpovědní ti vedoucí pracovníci. Takže je to velmi důležité. Nejen proto, aby to řízení bylo efektivní, je to také důležité proto, aby někdo nedával zodpovědnost eh, odborům za to, že se něco nedaří. A to je velmi důležité. Když jsme toto právo zavedli před 40 lety ve Španělsku, tak eh, odborům to bylo jasné už od začátku. Budeme mít vliv, budeme říkat svůj názor, ale pořád bude zodpovědný za vedení podniku jeho majitel, jeho vedoucí pracovník. To musí být také velmi jasně řečeno. Dále v oblasti dvě jsou zde ty požadavky, které se týkají současného zapojení. My bychom zase řekli, že to nebudou požadavky, ale spíše návrhy. Jasné, že se ty věci budou vyvíjet, takže je třeba přizpůsobovat se těmto novým eh, realitám. To je jasné, to se musí stát. Co v tom může udělat Evropa? Evropa pravděpodobně může něco doporučit, může provést benchmarking, jisté srovnání, může na pomoci tomu, aby se více vědělo, jak věci fungují, jak mohou fungovat lépe, ale narazíme zde na problém a to je právní základ, kam až zachází právní základ, který umožní konkrétní a přímý zásah na národní trh práce ze strany komise. To je věc, která v současné době pro nás není vůbec jasná. Takže být příliš ambiciozní, dokud nebude něco takového vyjasněno, to může oslabit ten cíl, kterého chceme dosáhnout. A ten třetí blok eh, pozměňovacích návrhů, to už je ta vlastní myšlenka toho, který právní základ by umožnil takovéto konkrétní kroky a který právní základ by umožnil zajít až tak daleko, tak pro nás je jasné, že je zde spousta pozměňovacích návrhů, které prostě z hlediska eh, parlamentu nemohou být vůbec přijaty, pokud nebude vyjasněn tento bod. A pokud si neprostudujeme, podle mého názoru, jednu velmi důležitou věc, a sice zda chceme touto směrnicí zajistit právo, které podle mě je zásadní, zajistit princip a sice zastoupení pracujících ve vedení společností, například sociální zodpovědnost podniku a tak dále, pokud chceme zajistit tento princip, pokud chceme, aby tento princip byl univerzální a přitom nebudeme mít rámec na evropské úrovni, pokud neuvidíme, kam až nás zavádí ten právní základ, anebo zda chceme konkrétně zasahovat do aspektů, které podle mě nejsou v Evropě univerzální, ale jsou vlastní jednotlivým členským státům. Tak v tom si musíme udělat jasno především. Děkuji. Enrique Vaca. Eh, Enrico tady nešlo o nějaký politický zásah z mé strany, ale mm, prostě jsme časově omezení. Eh, vlastně 7,5 minuty. Eh, Nikdo další se nehlásí, takže pár připomínek. Poprosil bych všichni zúčastněné o tom, aby si ten text přečetli. Pokud si to nepřečtete, tak to nebude fungovat. Protože to, co jste tady eh, říkali, tak eh, mnohé z toho vůbec v eh, textu není. Za prvé, mm, Enrique, No, pokud je o právní základ, tak my teď nejsme na legislativní úrovni. My tady řešíme zprávu z vlastní iniciativy. Ehm, komise může někoho jako pověřit takovouto zprávou, a abychom zohlednili také práva pracujících eh, na úrovni vedení. Za druhé, eh, ve zprávě je, nebo v jejím návrhu je výslovně uvedeno, že to právo vedení Eh, není nijak spochybněno vedení podniku. Za třetí, eh, to, co navrhujeme, nevede k žádným povinnostem, závazkům, ale pokud to uplatníte, zohledníte, tak eh, nejde o to, že by jeden z těch modelů měl dominoval, ale jde o nějaké minimální standardy na v Evropě by to um, nebylo um, možné, dovolíte mi, milí kolega, abych to doplnil. V minulosti jsme neměli žádné podnikové rady například, ale vytvořili jsme k tomu směrnici. Společně. Pracovali na tom všechny tři instituce na úrovni EU. Pokud jde o mm, práva pracujících, a jakmile zazní, že to není reálné, tak když si budeme říkat, že to není reálné, tak bychom vůbec vlastně neměli řešit eh, sociální Evropu jako takovou, jestliže to nejde. Ale eh, jestliže máme nějakou evropskou právní substanci a umožní eh, ve vnitrostátním právě, kde máme ale spolurozhodování, tak nějak ovlivnit jeho účinnost, kdy dochází k nějakému vychýlení té účinnosti, tak musíme zasáhnout na evropské úrovni a musíme vlastně překrýt tu mezeru, ten nedostatek a nesmíme dopustit to, aby, jestliže ve vnitrostátním e, právu máme nějaké subsidiární právní systémy, tak aby eh, to ještě podporovaly nebo eh, evropské mezery, nebo mezery v evropské legislativě, nebo by tyto mezery byly nějak využívány. Nikdo teď nebude nutit Belgii k nějaké formě spolurozhodování, ani nemůže, pokud se to Belgie nebude přát, pokud to neodpovídá dané sociální kultuře. Ale v této zprávě nám nejde o to, abychom Belgii nebo nějaké jiné zemi eh, nějak vnucovali systém vlastně toho zapojení spolurozhodování. Ale pokud se daná země proto rozhodne, tak potřebujeme nějaké minimální evropské standardy, pod které není možné jít. A to je úkolem výboru pro zaměstnanost. Myslím si, že na naší diskuzi budeme muset ještě intenzivně pracovat. Určitě ty další diskuze budou velmi napínavé, než to všechno probereme. 15. června předložíme zprávu ve výboru pro zaměstnanost. Doufám, že budeme mít několik dobrých kompromisů, za kterými bude stát většina. Čeká nás také diskuze se stínovými zpravodajemi. Doufám, že si to vyjasním, vyjasním, aby bylo jasné, vlastně, co ta zpráva eh, znamená, co naopak neznamená a že to povede k návrhu kompromisních řešení. Všem vám děkuji. Dopolední eh, zasedání jsme nakonec zvládli v naplánovaném čase. Opět se sejdeme ve tři hodiny a přeji vám příjemnou přestávku na oběd.